Kolegyně a kolegové, zdravím vás na odpoledním zasedání. Než se pustíme do odpoledního slyšení, tak nás čeká zpráva týkající se mise Libe do Agentury pro základní práva ve Vídni, která proběhla 17. a 18. května roku 2016. Prezentace měla proběhnout dnes dopoledne, ale protože došlo na poslední chvíli ve, ke změně v programu, tak musela být odložena. Pan Naď, což byl vedoucí delegace a zpravodaj pro zprávu 2015, nás bude informovat o výsledcích této návštěvy. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Před dvěma týdny jsme absolvovali příjemnou návštěvu ve Vídni paní Činiky a Karl-Heinz Becker a já jsme tam byli tedy ve třech a plus jsme tam měli zástupce sekretariát Libe. Ředitel FRA nás přivítal a představil nám agenturu, popsal její práci, seznámil nás s víceletým rámcem a s klíčovými složkami této agentury. Dozvěděli jsme se také o pracovních metodách, o různých akcích a o jejich výzkumu. A zvu také kolegy na příští týden do Vídně na fórum pro základní práva. Také jsme byli informováni o práci FRA v Řecku v hotspotech. Setkali jsme se také s různými zainteresovanými stranami, styčnými pracovníky členských států a nevládními organizacemi. Letošní zpráva FRA se soustředovala na oblast azylu a migrace. A podrobněji bude probírána právě na fóru pro základní práva. FRA by mělo i nadále posilovat roli národních parlamentů a nevládních organizací. Měla by se aktivně, měla by aktivně vystupovat i v rámci krizí, jako třeba nedávné uprchlické, zasazovat se o ochranu osob ve zranitelné pozici a pokračovat v publikaci svých kvalitních průzkumů a zpráv, které mohou být dobrým zdrojem datových podkladů pro naši práci. Proto také žádáme FRA, aby nám i z vlastní iniciativy nabízela zvláštní zprávy. To je z mé strany pro tuto chvíli vše. Děkuji. A nyní požádám paní Činič, aby vystoupila. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že jsem se právě této uh, mise účastnila ve Vidni, bylo to setkání s a musím plně potvrdit to, co právě uvedl kolega, který vedl misi. Chtěla jsem zdůraznit, že je pravda, eh, že když jsme se sešli eh, v sídle FRA, se zástupci agentury, tak jsme zjistili, čím se agentura zabývá v oblasti lidských práv. Zjistili jsme, jak postupuje, jaké šetření provádí a jak získává své výsledky. Je opravdu e, důležité, jakým způsobem přispívá agentura národním vládám v této oblasti a i pro nás je to velice důležité, pro nás v evropských institucích. Když se zabýváme e, úkoly agentury, tak kolega už to zmiňoval. Pro nás je zvláště důležitý e, význam, který agentura přikládá ochraně lidských práv e, v souvislosti s migrací. To je velice komplexní téma Kontexta já myslím, že Zásadní tam vždy je ochrana eh, jednotlivců, kteří jsou donuceni opustit eh, území své domovy a hledat potom na našem území evropském lepší životní podmínky. To je věc, která nám neudělala zvláštní dojem, respektive zvláštní dojem nám neudělalo to, že během několika měsíců agentura FRA vytvořila takovou zvláštní skupinu v Řecku, protože v Řecku eh, tam víme, je situace zvláště závažná, komplikovaná do toho jsou zapojeni imigranti, ale také mimo jiné nezletilí. Takže tato nedávná činnost eh, agentury FRA je dvojnásobně důležitá. Jednak, pod, jednak poskytuje konkrétní podporu členským státům a zároveň zajišťuje nutnost eh, kontrolovat a ověřovat podmínky ochrany lidských práv migrantů, tedy zajišťuje, že jsou respektována jejich práva. která bude připravovat eh, takovou příručku handbook eh, pro zúčastněné subjekty, které se zabývají migrací. To se mi zdá zvláště důležitá věc, zvláště zajímavá věc. Já jsem takovou tu představu měla už v minulosti, už v lednu jsem to zmiňovala, zvláště pokud je o nezletilé bez doprovodu ze zahraničí. Právě o toto mi šlo. Chtěla jsem, abychom identifikovali nějakou, mm, nějaké postupy, příručku kde by se zmiňovalo, jak k migrantům přistupovat, a zvláště pokud je o ty nejzranitelnější, což jsou právě nezletilí. Bude to ale taková obecnější příročka, která bude sloužit e, přístupu k migraci obecně. Já si myslím, že to je velice důležitá podpora, důležitý krok, který pomáhá nám a i těm, kteří zasahují e, neustále v souvislosti s migrací. Domnívám se tedy, že naše mise potvrdila, jak důležitá je práce, kterou tato agentura vykonává. A bylo to také příležitostí, abychom my jako parlament, ale i instituce obecně, ale zvláště tedy my, abychom uznali, jakým způsobem eh, agentura FRA přispívá k této problematice. Děkuji. Okay, thank you very much. Také děkuji. Vaše doporučení a doporučení pana Nadě určitě bude užitečné v naší další rozpravě. A nyní poslanci, poslankyně, dámy a pánové, vážení hosté. Vítám vás na dnešním slyšení o situaci základních práv v Evropě v roce 2015 za pana Kloda Moráše, který mne požádal, abych ho jako místo předsedkyně tohoto výboru dnes zastupovala. Výbor Libe již tradičně organizuje o toto slyšení, omlouvám se za mobil. V kontextu naší práce na výroční zprávě o situaci základních práv Evropské unii. S velkou radostí vítáme zástupce evropských institucí, kteří předloží poslancům a poslankyním výsledky práce v této oblasti. 8. září 2015 byla vydána, bylo vydáno usnesení Evropského parlamentu k situaci základních práv EU a Evropský parlament zopakoval, že pro Evropský pro Evropskou unii, její instituce a členské státy je zásadní zajistit respektování a propagování společných evropských hodnot, které nacházíme v článku 2 smlouvy a v Evropské listině základních práv. Musí se tak činit prostřednictvím evropské i vnitrostátní legislativy ve veřejné politice i při prosazování a přitom ale musí být plně respektována zásada subsidiarity. Ráda dám ještě jednou slovo panu Nadim, který uh, učiní úvod. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Jako zpravodaj pro zprávu o situaci v oblasti základních práv Evropské unii v loňském roce se velice rád účastním tohoto slyšení. Budu se těšit na plodnou diskusi o základních právech, kteráž to jsou důležitou součástí našeho každodenního života. Chrání nás jako jednotlivce, ale také jako členy různých skupin. Každý z nás patří do nějaké skupiny, která možná bude potřebovat ochranu. Každý patříme do nějaké menšiny. Menšiny, která musí být zákonně chráněna. Jedná se o práva, která máme zákonně zaručena, ale často e, nejsou v praxi poskytována. Při každé příležitosti musíme zdůrazňovat důležitost základních práv. Evropská unie je na čele v oblasti základních práv ve světě, ale musíme vědět, jak vypadá naše situace v Evropě. Nesledujme pouze situaci základních práv v zemích, které se k nám chtějí připojit, ale sledujme i situaci sami u sebe doma. Občas se zabýváme základními právy u třetích zemí více než u vlastních členských států. Jsme tedy velice rádi, že můžeme hovořit i o třeba právech Romů, právech osob s postiženími, právem osob z komunity LGBT. V Evropě 40 milionů lidí patří, patří do minorit. Je to tedy důležité téma. A my jako poslanci a poslankyně bychom měli konstruktivně stále více hovořit o jejich právech. A jak tady, tak ve zprávě bychom mohli podpořit tuto problematiku tady. Takže děkuji mnohokrát a budu se těšit na vaše prezentace. Prosím. Děkuji za krátkou prezentaci a nyní dáme slovo pozvaným hostům. Na konci dvou, každého z dvou panelů budeme mít diskusy. Toto slyšení vysíláme po internetu a vystoupení řečníků i diskutujících bude tedy zaznamenáno. První téma je základní práva v Evropské unii 2015, výzvy a pokroky. Začínáme první panel a dovolte, abych přivítala pana Francesca Fonseku Moria, který je náměstkem generálního ředitele pro justici a spotřebitele v Evropské unii. Bude zastupovat, komise bude zastupovat France Timmermanse, prvního místo předsedu komise, který bohužel dnes nemohl přijít. Pane Fonseko, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A především musím omluvit prvního pana místopředsedu, který na poslední chvíli nebyl schopen přijít, protože mu v tom zabránili jiné povinnosti v rámci evropských rozvojových dní. Změnili mu termín setkání s africkými ministry, takže nemohl přijít a požádal mě, aby jej omluvil. Já se pokusím jej tedy nahradit. Požádal mne, abych vám vyřídil to, co vám chtěl říci osobně u tohoto zasedání. Takže, dámy a pánové, Evropa čelí bezprecedenční situaci. Po finanční krizi se situace stále zhoršuje a navíc uprchlická krize vedla k nárůstu zloby mezi lidmi a nedávné barbarické útoky v Paříži a v Bruselu ukázaly, že fundamentalisté ohrožují náš způsob života. Řada populistů v tomto kontextu využívá strachu běžných občanů. Občané se bojí, že jejich země zahltí uprchlíci, že se rozpadne Evropa, bojí se finanční krize, bojí se chudoby, bojí se teroristických útoků. V každém případě se bojí. A když dominuje strach, tak vidíme pouze ohrožení a ne příležitost. Na druhého bychom se měli dívat jako na partnera v dialogu, který nám také má co říci a který může přispět ke společnosti založené na společných hodnotách jako demokracie, vzájemná komunikace a respekt. Ve zprávě o uplatňování listiny základních práv. Proto máme jednu kapitolu, která vyplývá také z výročního zasedání, které se snaží vytvořit jaksi alternativní příběh tomu příběhu strachu. Proběhlo tedy první kolokvium v říjnu na téma tolerance a respekt, boj proti nenávisti vůči židům a muslimům. Politici ze všech úrovní v Evropě a mezinárodní odborníci se sešli a komentovali nedávné protižidovské a protimuslimské incidenty v Evropě a na kolokviu se zabývali tím, jak řešit tyto trendy. Snažili se najít způsob, jak podpořit kulturu vzájemné úcty. Toto kolokvium z roku 2015 vyprodukovalo seznam opatření a na jejich provádění se soustředuje tato zpráva. Jedním z opatření v této části zprávy je dialog iniciovaný Evropskou komisí s členskými státy, poskytovateli internetových služeb a občanskou společností, aby bojovali proti projevům nenávisti na internetu. Tento dialog 31. května vedl ke kodexu o boji proti nenávistným vyjádřením na internetu. Google, Twitter, Facebook a Microsoft se rozhodli, že budou vyhodnocovat nenávistné projevy podle vnitrostátního práva, které transponovalo rámcovou směrnici o boji proti rasismu a xenofobii. A pokud bude potřeba, tak tyto firmy souhlasily, že nezákonné nenávistné projevy odstraní z internetu ve většině případů do 24 hodin. Musíme pracovat na internetu tak jako mimo internet. Internet se nemůže stát eh, hnízdem antisemitů a násilníků. Je potřeba, aby policie a státní zástupci se tomu přísně věnovali. Potřebujeme ale k tomu i podporu podniků a občanské společnosti, která by měla představovat jiné alternativní pozitivní příběhy. I firmy v oblasti IT pochopitelně musí respektovat a svobodu projevu, ale nesmí umožňovat nenávistné projevy, protože nenávistný projev to není svoboda projevu. Jsou tam také opatření boje proti diskriminaci, rasismu a xenofobii v hostitelských společnostech. Nemůžeme umožnit prostředí, kdy se jedovatě a toxicky a nijak jinak nehovoří o uprchlících, protože to vede jenom k nenávisti. Objevily se fyzické útoky proti migrantům, či těm, o kterých si lidé myslí, že jsou a, cizinci ve stále větším množství v jiných členských státech. Často to má protimuslimské podtóny. Je potřeba bojovat proti všem vyjádřením rasismu a xenofobie. Musí to být priorita pro nás, pro všechny a musíme to řešit společně. Protože zákony jsou smysluplné pouze, když jsou prováděny v praxi. Jménem Evropské komise také vítám spuštění meziskupiny, práce meziskupiny pro e, boj proti rasismu a xenofobii v parlamentu. Komise také sama spustila novou platformu, která by měla vytvářet základy pro politiku boje proti rasismu. Jsou tam zastoupeny členské státy, občanská společnost a jiné mezinárodní organizace. A chtěl jsem zdůraznit pozitivní roli FRA a Rady Evropy v této souvislosti. Chceme také mít zacíleně financovaná opatření v této oblasti. Teď přehled o vývojích v minulém roce, které jsou zmíněny ve výroční zprávě Evropské komise. Balíček lepší právní úpravy znovu potvrzuje, že základní práva jsou nezbytnou a nedílnou součástí postupu hodnocení dopadu legislativních návrhů. Dohoda mezi institucemi pro lepší právní úpravu by se také měla zabývat a posilovat eh, dodržování lidských práv a základních práv. Základní listina musí být brána v úvahu ve všech aktech, nikoli jenom legislativních opatřeních. Týká se to také mezinárodních dohod. V roce 2015 jsme přijali vnitřní vodítka pro zohledňování lidských a základních práv v mezinárodních obchodních dohodách. I z judikátu vyplývá, že nestačí pouze respektovat listinu, když navrhujeme evropskou legislativu. Pokud chceme, abychom skutečně žili v prostoru bezpečnosti, spravedlnosti, tak také musíme přijímat opatření pro podporu základních práv celé Evropské unii. Balíček reformy o obchodních údajích, či, či reformy týkající se prezumce neviny a přítomnosti u soudního řízení a také zvláštních ochranných opatření pro děti v trestně právním řízení, to jsou všechno věci, které by měly posilovat dodržování základních práv v Evropě. Jsou to nedávno dokončené legislativní návrhy a teď je potřeba se podívat na to, jak budou prováděny. Tato zpráva také ukazuje, jak byla používána uplatňována tato listina v členských státech a členskými státy. A tady chci zdůraznit důležitost postupu při porušování práv. Tím se zajistí, že členské státy budou dodržovat listinu při provádění evropské legislativy v praxi. Mezi zářím a prosincem roku 2015 jsme zahájili 49 takovýchto řízení proti členským státům kvůli špatnému prosazování společného evropského azylového systému. Jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni to nevypadá úplně vždy růžově. Jak jsem říkal v úvodu, rok 2015 byl pro základní práva složitý, protože, hlavně protože probíhaly v Evropě různé krize. A proto je stále důležitější zajišťovat, aby naše opatření stála pevně zakotvena v našich hodnotách a abychom plně dodržovali Evropskou právu, eh, listinu základních práv. Teď krátce k budoucnosti. Další kolokvium proběhne 17. a 18. listopadu a bude se soustředovat na pluralismus sdělovacích prostředků a demokracie, protože v článku 11 listiny základních práv máme zakotvenou pluralitu sdělovacích prostředků toto kolokvium se bude zabývat eh, různými propojeními mezi volným a svobodným mediálním prostorem na jedné straně a demokracií na straně druhé. Bylo již, komise již spustila veřejné připomínkové řízení, které pouběží do 14. července a chtěl bych všechny požádat, aby se účastnili. Příspěvky obohatí diskuse na kolokviu a přispějí k informovaným rozhodnutím tak vás zvu, abyste se zúčastnili. A na závěr by vás požádal, abyste schválili závěry právě Evropské, zprávy Evropské komise, abyste se i nadále soustředovali na důležitost propagování a eh, respektování základních práv a právního státu. Děkuji. Thank you very much for very interesting presentation. Děkuji vám za velice zajímavou prezentaci. Teď předám slovo dále pan von Falsase van Eiselt a e, pan Martin de Graaf. Ti představují nizozemsko, nizozemské předsednictví rady a předsedají skupinu e, Rady pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob. Takže nejprve pan e, Paul van Sasse van a potom Martin de Graaf. Máte slovo a společně máte e, na projev 15 minut. Děkuji vám velice, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne eh, europoslancům i ostatním zúčastněným. Chtěli bychom vám velice poděkovat za to, že jste nás pozvali jako eh, předsedy FRAM, což je pracovní skupina rady, která se zabývá základními právy, občanskými právy a eh, volným pohybem osob. Je nám velkým potěšením a ctí moci vás informovat o činnostech, které se týkají základních práv během nizozemského předsednictví. Začnu druhým každoročním dialogem o právním státě v Radě. Během italského předsednictví v roce 2014 byly přijaty závěry Rady, které zdůraznily potřebu vytvoření platformy eh, v Radě, kde by se diskutovalo o právním státě. Následně rada zorganizovala první takovýto dialog o eh, právním státě během, eh, během lucemburského předsednictví v listopadu minulého roku. Nizozemsko Nizozemské předsednictví potom zorganizovalo druhou diskuzi, druhé kolo na Radě pro obecné záležitosti před měsícem. Tématem byla výzva zachování evropských hodnot, včetně právního státu a ochrany lidských práv při integraci uprchlíků a migrantů do našich společností. Následuje to po semináři na toto téma ve Štrasburku, které, který zorganizoval předsednictví ve spolupráci s Radou Evropy. Dialog v radě byl představen ředitelem eh, agentury FRA panem Michaelem O'Flaherty. Dialog na radě byl velice otevřený a upřímný, aktivně se účastnila řada členských států. Diskuze ukázala, že mnohé členské státy čelí eh, v této souvislosti podobným výzvám. Zatímco integrace spadá pod vnitrostátní kompetence, je to zároveň stílený zájem, protože to, co dělá jeden členský stát, může mít přímý dopad na to, co se děje jinde. A navíc všechny členské státy jsou vázány stejnými mezinárodními normami. Zároveň se ukázalo, že neexistuje žádné uh, řešení, které by vyhovovalo všem v oblasti integrace. Členské státy se podělily o řadu osvědčených postupů a návrhů mezi sebou a my jsme velice rádi, že některé z těchto osvědčených postupů a návrhů potom byly přijaty komisí v akčním plánu o integraci, což je dokument, který byl představen minulý týden. Dále bych zmínil, že v kontextu přípravy tohoto dialogu jsme využili z velké části podnětů eh, od různých organizací občanské společnosti. Dialog o právním státě se bude v radě hodnotit ještě do konce tohoto roku. Doufáme, že oba dialogy, které proběhly, zatím ukázaly přidanou hodnotu, kterou má eh, diskuze na toto téma, tedy eh, právní stát, pravidelné diskuze na toto téma v radě. Chtěl bych také zmínit v tomto kontextu, že se chystá přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech. Jak už jsem říkal, jménem Rady na zasedání, respektive slyšení Libe Avko 14. dubna, Rada se snaží postupovat eh, v tomto eh, procesu, tedy chce přistoupit k umluvě tak, jak je to uvedeno ve smlouvách. Během našeho předsednictví se nám podařilo dosáhnout dalšího pokroku u dalších aspektů, které jsou takové podrobnější, eh, technické, což zmiňoval Soudní dvůr. Rada teď očekává na analýzu komise a na možnosti, které se nabízejí u těch dvou politicky citlivých záležitostí vzájemnou, eh, vzájemné důvěry a společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Rada potom toto analýzu proskoumá jako prioritu během eh, nadcházejícího slovenského předsednictví. A nakonec, ještě ode mne, paní předsedkyně, chtěl bych zmínit, že na pracovní skupině se řeší návrh komise o přistoupení EU k úmluvě o předcházení a boji proti násilí pachanému na ženách a domácímu násilí. To je takzvaná istambulská úmluva. Věnovali jsme eh, velký počet zasedání tomuto důležitému tématu, tak abychom položili základ významnému pokroku, kterého se podaří dosáhnout během nadcházejícího předsednictví. Paní předsedkyně, teď bych předal slovo eh, kolegovi, eh, spolupředsedovi panu Polu Sasefan Iseltovi. Děkuji, Martine. Děkuji, paní předsedkyně. Mě také velkým potěšením a ctí moci vás informovat o různých činnostech, které se týkají základních práv během nizozemského předsednictví. Zvláště jsem vás chtěl upozornit na závěry Rady, které se týkají uplatňování charty o základních právech v roce 2015, což je dokument, který Rada přijala, tedy Rada pro spravedlnost a vnitro, ve čtvrtek 9. června. A dále vás chci informovat ještě o dalších činnostech, které pořádáme v této souvislosti. V tomto kontextu bych odkázal na knížečku, která se, ta, se nazývá Firmness in Times of Miseries and Catastrophe když eh, to budeme posuzovat podle názvu, tak si můžete říct, eh, že se to bude prodávat, že to bude mezi pěti nejvíce eh, prodávanými tituly. Nicméně je to dokument napsaný v 16. století, napsal to filozof, jehož jméno nese budova, ve které se pravidelně setkáváme. A hlavní signál té knihy je to, že je velice užitečný stoický přístup. To je velmi užitečné, užitečný přístup pro spolupředsedy skupiny firm a možná také pro další, ale i obecně pro Evropskou unii a instituce, zvláště teď. Minimálně jeden důležitý rozdíl mezi touto, tedy naším obdobím a 16. stoletím spočívá v tom, že naše společnosti jsou teď řízeny demokraticky a platí tedy právní zákon. Charta která odráží eh, tyto zásady velice důležitý evropský dokument. A tím se dostávám k závěrům, které jsem zmiňoval, jak vznikly a co je jejich obsahem. Já zmíním tři hlavní aspekty. Nejprve charta. 19. února nizozemské předsednictví zorganizovalo expertní, seminář expertů o uplatňování Evropské charty pro lidská práva eh, tady u nás tedy způsob, jakým způsobem chartu uplatňují státní orgány, když vytvářejí eh, národní právní předpisy a politiky. Seminář se skládal z zástupců evropských institucí, členských států a dalších zúčastněných stran. Eh, a byl strukturován tak, abychom co nejvíce využili podnětů ze všech, od všech těchto účastníků. Seminář potom vedl k zajímavým výsledkům, které se odraží v závěrech. Jednak chceme se vyhnout tomu, abychom na chartu nahlíželi izolovaně, musíme ji chápat paralelně a společně s dalšími eh, zdroji, které upravují lidská práva. Za druhé, zvláštní význam přikládáme znění článku 51 charty. Ustanovení tohoto článku nejsou stanoveny odpovídajícími ustanoveními umluvy eh, o lidských právech. Dále význam eh, věnovaný školení a vzdělávání a za čtvrté žádost agentury o to, aby byly zmapovány eh, dobré postupy a kroky těch, kteří uplatňují chartu. Za druhé, druhý aspekt závěru jde o koherentnost mezi interními a externími politikami o lidských právech. To zmiňoval do určité míry také pan Nať. Netýká se to pouze toho, že musíme postupovat tak, eh, jak sami radíme, ale také musíme mluvit o tom, co už praktikujeme. Je tedy důležité vytvořit správnou spolupráci. V březnu se skupina firm sešla s KOHOM, eh, se skupinou KOHOM a zabývali jsme se eh, základními právy mimo EU. Vědci z různých agentur přispěli k tomuto zasedání. My jsme potom vytvořili předsednický dokument, kde bylo několik otázek k diskuzi a to vedlo k velice pozitivní výměně názoru. Mimo jiné, eh, rada na základě toho došla k závěru, že se podrobně podíváme na tzv. Alliance to take, pokyny, jak na kohom, tak na frem, protože ty jsou vytvářeny pro evropské mise ve třetích zemích a snažíme se vysvětlovat eh, interní situaci v EU. Za druhé, chceme pokračovat i nadále v pravidelných výměnách názorů, zvláště o implementaci Evropské úmluvy OSN o právech osob s postižením. A třetí, poslední aspekt těch závěrů spočívá v tom, že chceme zdůraznit význam boje proti diskriminaci, rasismu a xenofobii. Pan Fonseca Morillo také zdůrazňoval, jak důležité toto je. 28. a 29. dubna nizozemské předsednictví společně s agenturou FRA, agenturou pro e, lidská práva, pořádali čtvrté zasedání pracovní skupiny pro vylepšení podávání zpráv a zaznamen ohlašování e, nenávistných trestných činů. Na této události agentura FRA představil, představila e, svůj dokument na internetu o vhodných postupech a boji proti nenávistným trestným činům. Dostali jsme také plnou podporu nové pracovní skupiny na vysoké úrovni komise o, pro boj e, proti těmto trestným činům. Do této nové skupiny byla zapojena také FRA, tak aby jsme společně vytvořili e, postupy, kterými se budeme řídit, abychom vytvořili konkrétní postupy pro zhromažďování údajů a hlášení nenávistných trestných činů. A také chceme podpořit e, dialog komise s společnostmi IT, tak abychom mohli reagovat na tyto nenávistné komentáře na internetu. To už zmiňoval také pan Fonseca Morio. Takže na závěr, my jako předsednictví se domníváme, že se nám podařilo přispět k podniknutí konkrétních kroků v, těchto, v této oblasti, která je důležitá také pro Evropský parlament. V tomto kontextu chceme uznat, že existuje skvělá spolupráce s komisí a zaměstnanci Evropského parlamentu a kolegy z FRA. A dále Zajímavá výměna názoru probíhá s nevládními organizacemi pro lidská práva a eh, různými sítěmi zaměřenými na demokracii. Přijeme eh, partnerům z Tyria, Slovensku a Maltě eh, hodně úspěchů v nadcházející činnosti. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát. Tak teď si poslechneme Matiase Krudena, šéfa plánování politiky z Rady Evropy, který představí každoroční zprávu generálního tajemníka Stav demokracie, lidských práv a právního státu v Evropě. Pane Grudené, máte slovo. E, děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně. Děkuji vám mnohokrát za pozvání, abych k vám mohl promluvit o třetí výroční zprávě generálního tajemníka o stavu demokracie lidských práv a právního státu. Ještě předtím bych rád přivítal několik věcí, které jsme tady slyšeli Eh, těch slov o tom závazku dále pokračovat, eh, v tom závazku plnit umluvu eh, o lidských právech, Istanbulskou dohodu. To jsou velice důležité procesy. To nečiní silnější jen Radu Evropy, to eh, činí silnější celou Evropu. Myslím si, že máme dobré zkušenosti s přistupováním například k umluvě Rady Evropy proti terorismu a boji proti zahraničním bojovníkům. Nesmíme zapomínat, že jeden důležitý prvek ochrany základních práv je také mimo jiné efektivně zakročovat proti těm, kteří se snaží je zničit. Proč vydáváme tuto výroční zprávu? Rada Evropy je mezivládní mechanismus, 47 evropských států, včetně všech 28 členských států Evropské unie, jsou tak součástí systému standardů a norem, které regulují demokracii, eh, lidská práva a právní stát. A většina z nich je právě závazných. A pak, když se objeví otázky o plnění eh, těchto standardů, a ty otázky se objeví poměrně často, pak se to neřeší jako politická vyjednávání, ale jako eh, prostředek pro nezávislé mechanismy, panely expertů, anebo justiční tělesa, jako je třeba Evropský soudní dvůr pro lidská práva. Ta zpráva jako taková má více cílů. Je to takový trošku švýcarský nožík. Chceme hodnotit metodologii, identifikovat slabiny v kapacitách našich 47 členských států při zajišťování e, demokratické bezpečnosti. Chceme zkrátka zajišťovat, že funguje systém kontrol, takzvaných checks and balances v daných státech. A v rámci toho používáme standardy normy monitorování a výsledky z toho všeho, co jsem popsal předtím. té zprávě detailně popisujeme, co mají členské státy dělat a co nemají členské státy dělat tak, aby zajistili nezávislou justici, svobodu médií, rozmanitou občanskou společnost, fungující demokratické politické instituce a inkluzivní společnost, která bude odolná vůči vnějším tlakům a hrozbám. Tato metodika je takový samostatný nástroj. E, tu metodiku si mohou od nás jiní vypůjčovat a my ji velice rádi k použití ostatním nabídneme při hodnocení situace v konkrétním státě nebo ve skupině států e, v kterékoliv z těch oblastí, které jsem právě zmínil. Protože je to velice dobrý objektivní způsob, jak hodnotit e, a identifikovat problémy a slabiny. Druhý cíl této zprávy je identifikovat problémy ale nejen to, také hodnotit jejich rozsah, tak abychom si mohli stanovit priority. My jsme tu metodiku eh, vyvíjeli na základě pěti pilířů, 23 parametrů a téměř 200 měřicích kritérií, kde kvantifikujeme, ne všechny, ale téměř všechny fenomény, které výdáme. Ehm, terénu. A pak to kvantifikované hodnocení je velice důležité. Řadíme věci podle důležitosti a priority a připravujeme nápravné akce. Co se týká nálezu, já nebudu procházet celou tu zprávu, máte ji pokud vím k dispozici, takže si ji můžete přečíst. Zde bych řekl, že máme v podstatě tři hlavní závěry, které z toho můžeme vyvodit. Jednak eh, ta situace se týká všech pěti pilířů, justice, média a tak dále. A trend je většinou negativní. To je velice varující závěr. Další závěr je, že ty problémy jsou geograficky rozšířenější, než by se normálně myslelo. Není to zpráva jenom o těch několika obvyklých podezřelých, aby se tak řeklo. Samozřejmě ne všechny problémy jsou stejně veliké, ne stejně závažné, ale vnímáme ten sestupný trend, tedy že naše mechanismy na obranu demokratické bezpečnosti ve všech 47 státech se zhoršují včetně mimo jiné celé řady členských států EU. A třetí závěr, ten všeobecný, je, že e, všechny ty problémy a obtíže, které e, zaznamenáváme, nelze kvalifikovat e, pouze jako jaksi přechodné problémy, přechodné obtíže, nedostatek zkušeností nebo něco takového. Velice často, zejména v některých případech, jsou to výsledky cílené politiky, záměrné politiky, která jde proti právně závazným eh, standardům Rady Evropy. No, já jsem řekl, že tu zprávu nebudu probíhat celou, ale jenom abych to tak trošku nakousl, ilustruji vám, o co jde. Pokud jde například o svobodu projevu, ta zpráva konstatuje, že téměř eh, polovina států nezajišťuje bezpečnost eh, novinářů před násilím a hrozbami. V 16 členských státech není dostatečná ochrana eh, žurnalistů proti cílenému užívání legislativy, například zneužití antiteroristických a podobných zákonů. U 15 členských států nemáme dost dat, ale ve zbytku v 33 z třech státech jsme zjistili, že jsou um, nedostatky se, svobodou, se svobodou médií. Co se týká plurality médií, situace je neuspokojivá ve 26 z 35 členských států, pro které máme data. Tady máte tedy všeobecnou představu o tom, jak vážná ta situace A e, třetí cíl je navrhnout nápravná opatření. Většinu této práce je potřeba provádět na úrovni členských států, takže jsou to doporučení pro členské státy, která začleníme do našich e, kooperačních programů, které jsou velice často podporovány Evropskou unii. Je zde celá řada konkrétních návrhů, Vytváříme nové mechanismy na ochranu zastánců lidských práv, protože oni jsou v několika členských státech Rady Evropy pod tlakem. Chceme připravit kodifikované standardy pro masové sledování, mechanismus pro hodnocení nezávislosti justice a nestranosti justice, což je také problém v celé řadě členských států Rady Evropy. A poslední věc, kterou bych rád řekl, je možná asi takto nejdůležitější politicky vzato, co eh, generální tajemník sděluje v této zprávě a je to reflektováno i v tom nadpisu, což je tedy stav demokracie, lidských práv a právního státu a to je bezpečnost pro Evropu. A to napojení na bezpečnost, tedy na bezpečnost demokracie, je podpořit podtrhnout důležitost řádně fungujících institucí demokratického zajištění systému, to znamená ty tzv. checks and balances, které máme, aby garantovaly udržitelnou bezpečnost demokracie v našich státech. A to zejména v kontextu situace, kterou tady už nechci popisovat, to udělali velice dobře pánové Fonseca a spol, ale za situace, kterou zažíváme, vlastně tedy tu naprostou změnu fáze, změnu rychlosti v oblasti bezpečnosti, čehož velice často zneužívají ti, kteří, z toho, kteří v tom vidí politický zisk a kteří často tvrdí, že jediný způsob, jak reagovat na hrozby a zajistit bezpečnost eh, našich občanů, je naprosto ignorovat standardy demokracie, lidských práv a právního státu. Generální tajemník eh, v této zprávě vysílá právě ten opačný signál, tedy tím, že se budeme naopak držet těchto společně dohodnutých standardů chování, jedině tak budeme schopni náležitě spolupracovat a nacházet efektivní racionální řešení, která jsou jediným způsobem, jak reagovat na tu nebezpečnost, které naši občané čelí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Jako poslední v tomto panelu vystoupí pan Olivier de Schutter, profesor Katolické univerzity v Lovan v Belgii, bývalý koordinátor Evropské sítě nezávislých expertů na základní práva a člen vědeckého výboru e, Agentury pro základní práva FRA. Bude hovořit o studii Follow-up to the European Parliament's resolution of 8 September 2015 on the situation of fundamental rights in the European Union. E, což je studie, kterou zadal politický odbor pro práva občanů a ústavní záležitosti na žádost výboru Libe. Pane profesore de Schutere, máte slovo. Thank you, uh, Madam Chair. Um... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, nebo paní místopředsedkyně bych měla si říct. Je mi velkým potěšením tady být Je to snad náhoda, že téměř před deseti lety, v září 2006, jsem před tímto výborem, výborem Libe, prezentoval výroční přeskum situace základních práv EU, což bylo něco, co připravila Evropská síť nezávislých odborníků pro základní práva. Možná si někteří z vás vzpomínají, že tato skupina expertů byla založena Evropskou komisí v roce 2002 na žádost Evropského parlamentu Evropský parlament byl přesvědčen, že potřebuje takovouto expertní skupinu, tak aby mohl těžit se zkušeností nezávislých odborníků v rámci přípravy výroční zprávy o situaci základních práv Evropské unie. Studie, na kterou paní předsedkyně odkázala, která vypadá takto, byla zadaná politickým odborem pro práva občanů a ústavní záležitosti na žádost výboru Libe. A reflektuje všeobecnou architekturu toho, jak jsou lidská práva v Evropské unii chráněna. Navazujeme tak na práci sítě nezávislých odborníků pro základní práva ehm, mezi lety 2002 a 2007 a navazujeme na komuniké komise z 15. října 2003 které se týkalo hodnot, na jakých je Evropská unie založena. Tato zpráva navrhuje zejména to, aby se od agentury FRA žádala výroční zpráva týkající se nejen základních práv v rámci legislativy EU, ale i co se týče situace základních práv právního státu a demokracie v EU. Ta studie dokonce tvrdí, že představování takovéto zprávy na každoroční bázi agenturu FRA by umožnilo komisi, parlamentu eh, a všem ostatním plnit povinnosti podle článku 7 SFEU takovým způsobem, který by byl zajištěn jako nestrané eh, hodnocení, nezávislé nestrané hodnocení situace v členských státech EU a možná by to umožnilo další rozvoj politiky základních práv EU, která by mohla být i proaktivní, nejenom reaktivní, v tom smyslu, že by se ukázalo, že pravomoci EU mohou být použity k posilování vzájemné e, důvěry při dodržování základních práv, jak co se týká vnitřního trhu, tak v oblasti e, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. E, ta studie tento, tuto argumentaci podpírá třemi pilíři tom, co, čemu se říká cyklus politiky základních práv. Za prvé, bylo by to koherentnější se standardy Rady Evropy a standardy OSN. Celá řada aktérů v dnešní době žádá více synergie mezi tím, co se děje v EU a mezi standardy Rady Evropy. Dokonce v květnu 2014 Rada Evropy a Evropská unie zopakovali, že mají dlouhodobý závazek posilovat synergii mezi EU a e, Radou Evropy, tedy v rámci monitorovacích a poradenských e, oblastech, a to na základě memoranda o porozumění z roku 2007 mezi oběma organizacemi. To opírání se o standardy Rady Evropy a monitorovací mechanismy je podle mě zejména relevantní v oblasti sociálních práv, kde ta potřeba synergií je nejevidentnější. Závazek Evropské komise ohledně vytvoření Evropského pilíře pro sociální práva by mohl sloužit jako užitečný výchozí bod pro revidovanou sociální chartu Rady Evropy, což jsou vlastně ustanovení, která už buď jsou součástí aký Evropské unie, a nebo je to něco, co všechny členské státy EU už přijali. Takováto základní práva musí být vnímána jako práva, která jsou uznávána jakožto obecný princip práva EU a to i nad rámec těch sociálních práv, která jsou vysloveně uvedena v eh, té chartě. Ustanovení této sociální charty pak lze vnímat ve světle eh, toho, co se objevuje v závěrech Výboru pro sociální práva EU. Agentura FRA je tak v ideální pozici, aby sbírala výsledky eh, monitorování ze strany těles Rady Evropy a ze strany jiných monitorovacích těles na mezinárodní úrovni a tyto informace zpracovávat tak, aby Komise a Evropský parlament se mohli opřít o nespochybnitelný zdroj informací a tím pádem, aby oba mohli zajišťovat plnění ustanovení článku 2 z SFEU. Vůbec by se nejednalo o e, oslabování pozice e, monitorovacího systému Rady Evropy nebo OSN. Naopak posílilo by to jejich důležitost, jejich relevantnost, relevantnost jejich zjištění tím, že by jejich zjištění byly e, používány v souladu s článkem 7 SFEU, stejně tak jako v legislativní a, a, tvorbě a tvorbě politiky v EU. Dále, Výhoda takovéhoto systému eh, by byla, že by se mohla, eh, mohl podávat přehled podle jednotlivých států v oblasti základních práv, což by bylo velice užitečné, protože by nám to umožnilo dát vzniknout proaktivní politice základních práv, nejen reagovat na jejich porušování. Mohli bychom identifikovat, které kompetence Evropská unie může využít, o které se může upřít tak, aby posílila vzájemnou důvěru mezi 28 členskými státy. To není nic nového. V komuniké z 15. října 2003, kde se hovoří o práci nezávislých odborníků na základních právech, komise zastává názor, že informace z této sítě by měly umožňovat detekovat anomálie v oblasti základních práv, anebo situace, kde může docházet k jejich porušování, anebo jenom k riziku jejich porušování podle článku 7 smlouvy o Evropské unii. A touto analýzou tato síť může pomáhat nacházet řešení pro napravování těchto anomálí anebo pro prevenci případného porušování základních práv. Monitorování má tak preventivní roli v tom smyslu, že může nabídnout nápady, co dělat v oblasti základních práv, svobody a justice, anebo že může upozorňovat na Eh, různé roz, závažnější rozdíly mezi členskými státy, což by mohlo ohrozit důvěru, na které je evropská, evropskou unijní politika založena. V zásadě Charta základních práv a jiné závazné předpisy pro základní práva v EU se vnímají jako něco, co omezuje ale lze to vnímat také jako něco, co nás nasměrovává. To znamená, Evropská unie má eh, chartu základních práv, ale nemá politiku pro základní práva. Aby tato politika mohla vzniknout, je potřeba nejprve začít vnímat základní práva nejenom jako zákazy něčeho, ale něco, co podněcuje legislativní tvorbu, eh, vede politiku a vůbec slouží jako ohnisko pro institucionální dialog a pro vyjednávání mezi členskými státy v rámci Rady. Příprava každoroční zprávy agenturu FRA o situaci v oblasti základních práv právního státu a demokracie v Evropské unii by tak mohla sloužit jako východisko přesně pro tento proces za předpokladu, že se pak použije v rámci nějakého politického cyklu pro základní práva. Tedy tato zpráva by byla základem, na kterém komise a parlament podle článku 7 smlouvy mohou vést debatu a znamená to, že tato zpráva by rovněž mohla vést komisi při identifikaci potenciálních iniciativ, které by mohla zahájit zejména v rámci role, kterou komisi přisuzují smlouvy, jakožto tedy um, roli iniciativního orgánu v Evropské unii. A na závěr tato zpráva by mohla umožnit kombinaci právní analýzy se sociálními vědami a empirickým průzkumem v oblasti základních práv. V rámci přípravy této výroční zprávy agentura FRA by mohla používat konkrétní sadu indikátorů, podle kterých by mohla monitorovat postup zlepšování se právního eh, prostředí, tomu my říkáme v OSN strukturální indikátory, ale také by mohli monitorovat všeobecnou politiku pro základní práva, tomu my říkáme procesní indikátory, a také by mohla monitorovat výsledky, to znamená takzvané výsledkové indikátory. Eh, agentura pro základní práva má dokonce už připravenou sérii metodik, včetně kvantitativních průzkumů, kvalitativních studií, rozhovorů, rozhovorů v rámci focus Group s monitorováním médií, což jí umožňuje nejen hodnotit vývoj v oblasti právní, ale také v oblasti toho, co se děje přímo v terénu a jak lidé vnímají porušování lidský, eh, základních práv obecně. Tím pádem FRA by mohla doplňovat to, co dělají jiná tělesa pro monitorování základních práv v této každoroční zprávě. Samozřejmě já eh, nechci ani na chvilku podceňovat, jak složitý tento úkol bude, nebo jaké změny bude představovat. Protože místo toho, abychom měli komisi, parlament, agenturu FRA, eh, které všichni připra- kteří všichni připravují své separátní zprávy, přičemž máme každoroční dialog o právním státě v radě. Měli bychom místo toho jeden konzistentní politický cyklus založený na informacích, které se sbírají objektivně a nestraně, což nám umožňuje porovnávat jednotlivé členské státy. Samozřejmě jsou zde určité problémy, jako například problém právního základu, problém toho, jak skloubit základní práva s demokracií a právním státem, protože jsou to pojmy, které jsou vlastně z definice vzato dosti nejasné, byť se chápou poměrně jasně, včetně mimo jiné Benátské komise eh, Rady Evropy. Já si myslím, že eh, posunutí se směrem za takovýmto politickým cyklem je možné. Pozice, eh, a tím už končím, kterou zaujímá tato studie je, že veškeré obavy, které v posledních letech eh, vznikají na základě třeba vývoje v Maďarsku nebo v Polsku, tak eh, jak si rozkol v solidaritě mezi členskými státy, co se týká řešení tzv. uprchlické krize, které Evropská unie čelí od poloviny roku 2015, nebo selhání ve vážnějším postupu, například v oblasti nediskriminační agendy EU, co se týká integrace základních práv Eh, do zprávy věci veřejných z hospodářského hlediska nebo práv dítěte. To jsou všechno symptomy hlubších problémů, což jsou konkrétně neschopnost Unie, jak najít cestu ven z krize, které čelí tím, že bude stavět na svých hodnotách. Evropský parlament zde hraje naprosto zásadní roli v tom, že musí Unii připomínat její sliby, že Unie je víc než jen vnitřní trh, je to také Unie práv, Unie bezpečnosti, spravedlnosti a lidských práv. Děkuji. Také děkuji. A nyní zahájím diskusi. Jako nejprve, jako první se hlásí pan Nať, prosím. Děkuji mnohokrát. Především chci poděkovat za vaše projevy a za vaše informace řečníci prvního panelu. A chtěl jsem říci především, jak důležitá je pro mne role Rady Evropy. Já jsem byl v minulosti členem Rady Evropy a proto opravdu vnímám toto těleso jako velmi důležité. A chtěl bych podporovat zavádění veškerých doporučení a usnesení přijatých Radu Evropy v praxi. A měli bychom ukazovat cestu dalším 15 či 20 členům Rady Evropy, které nejsou členskými státy EU. Měli bychom jít příkladem jako Evropská unie, jako unie civilizovaných států. A také chci reagovat na projev z pera pana komisaře Timmermanse. Ano, já vím, že na ulici panuje strach, strach z hrozeb, které jsou reálné, ale také imaginární. A myslím si, že je potřeba tyto hrozby rozptýlit a ukázat veřejnosti, že jsme schopni na tyto hrozby reagovat To je tedy první věc, kterou jsem chtěl říci. A následně je potřeba se zabývat těmi velkými, ale i těmi menšími hrozbami. Možná, že je populistické zabývat se hrozbami, které cítí většinová společnost. Pokud se nepostaráme o ohrožení menšin, tak budeme vždy považováni za populisty. Děkuji. Také děkuji. A nyní má slovo pan Sobol Sokol. Sokol. V článku 46 zprávy byla zmíněna práva osob s postiženími LGBT a národnostních menšin. V podkladovém dokumentu Evropské komise se trochu hovoří o dialogu mezi náboženstvími. Minimálně zpráva FRA uvádí, že dvě třetiny Evropanů se domnívá, že v Evropské unii, unii dochází k diskriminaci některých národností. Já myslím, že je důležité hovořit o právech migrantů a o sexuálních menšinách, ale tato zpráva FRA také říká, že potřebujeme více údajů. Chceme-li čelit diskriminaci, ale jak můžeme sbírat tyto údaje, když některé státy tvrdí, že některé menšiny ani neexistují? A to nemluvím o členských státech, které mají zákony proti menšinám, či které dokonce trestají své občany, kteří hovoří svým vlastním mateřským jazykem, anebo se snaží nechat zavést legislativu týkající se dvojazyčných názvů. Vidím, co se stalo ve Francii, v Řecku, Rumunsku, Slovensku, Bulharsku a na Litvě. Pokud to nevíte, tak se mě klidně zeptejte. Já nemám příliš mnoho času na to, abych to teď rozebíral podrobně a nechce se do podrobnosti ani pouštět. Ale kdybychom měli brát vážně to, co jste říkali o novém mechanismu, tak eh, já budu doufat, že tento nový mechanismus bude brát v úvahu práva 40 milionů eh, menšinových občanů, kteří se nepřesunuli, ale jejich země se přesunula. Jak bych to řekl slušně? Mně připadne nepochopitelné, že některé členské státy se ani nechtějí zamýšlet nad tím, co přislíbili v, nad tím, co přislíbili v klonenských kritériích, tedy demokracie, právní stát, ale také ochrana národnostní menšin. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Jurek. Děkuji, paní předsedkyně. Nepřítomnost pana předsedy Timmermance na tomto dnešním slyšení je pro mě symbolická. Ukazuje to situaci veřejného diskursu v Evropské unii. Pan Timmermans říká, že ho zajímá názor volených zástupců a potom nepřijde, no tak to ukazuje, jak přistupuje k naší práci A k tomu, že si myslí, že je potřeba eh, ospravedlňovat výsledky své práce. Možná, že to bere spíše symbolicky. Stanovisko místopředsedy komise Timmermance není příliš konkrétní, ale obsahuje velmi drastická sfor, drastické formulace, jako nenávist, strach, anebo nějaké uh, toxické narace. To je jazyk vylučující miliony Evropanů z veřejného diskursy a znemožňuje to vážnou diskusi na téma migrace. Když máme mluvit o skutečném netoleranci, slyšíme mlčení. I když smlouvy nás zavazují o tom hovořit. Máme stále více informací od institutu Open Doors, který se zabývá registrací případů ne, eh, pronásledování křesťanů. Stále více máme informaci o pronásledování křesťanů eh, v přistěhovalických táborech. A v, máme k tomu i návrhy usnesení tohoto parlamentu. Chtěl jsem upozornit na to, že například Německá rada východních církví veřejně informovala o ideologicky motivovaných pronásledováních lidí v uprchlických táborech. Jak říkal pan kolega Sogor, jestliže orgán, který na jednu stranu zastupuje menšiny dvou kategorií, tedy na jednu stranu náboženské, na druhou stranu etnické, jako třeba Rada východních církví, něco takového řekne, tak Evropská unie, která má závazek podle Lisabonské smlouvy komunikovat s náboženskými orgány, tak by nejmenším se měla vyjádřit k těmto informacím nebo je ověřit, projevit o tyto informace zájem. Ale tady Máme ideologické um, řeči a skutečné případy netolerance se ignorují. A to do té míry, že v těchto zprávách jsme neslyšeli ani jednu větu o nenávisti vůči křesťanům či pro následování křesťanů, či obětmi lidí, kteří jsou skutečně vyloučení a že je to jaksi není vůbec zaregistrováno. Já jsem doufal, že tady bude pan místo předseda komise Timmermans a že se ho budu moci zeptat na nezákonné postupy Evropské komise vůči mé zemi, je to postup, který byl spochybňován i právní službou našeho parlamentu. Ne, ne v tomto kontextu, ale takže se tím můžou nezabývat, protože se to hodí. Ale realizace zásady politické odpovědnosti je těžší v situaci, kdy naše diskuse jsou považovány pouze za výměnu názorů, ale nikoli možnost zeptat se orgánu, jak naplňují své závazky vůči těm, které zastupuje a závazky vůči těm, kteří je mají kontrolovat. Je mi to líto a přesto doufám, že ve výboru LIBE bude možná diskuse s panem místopředsedou Timemancem. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní bych ráda dala slovo paní Infeld, Sofie Infeld. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Velmi ráda vidím pana Deschretera zde v Evropském parlamentu. Vzpomínám si, že jste také pracoval na jiné záležitosti, která měla trochu neočekávaný vývoj. Já jsem si vyslechl vaši prezentaci. Souhlasím se vším, co jste říkal, ale určitě jste si vědomi toho, že tento výbor parlamentu pracuje v tuto chvíli na návrhu systému, pro sledování toho, jak členské státy a instituce Evropské unie dodržují základní práva, demokratické principy a právní řád. Viděl jste tu zprávu? Máte k ní nějaké připomínky? A za druhé, pan Fonseca Murillo a také k tomu, co říkal pan Jurek. Ano, je mi líto, eh, že tady není pan Timmermans. Byla bych byla velmi ráda, položila mu otázku a chtěla bych požádat eh, předsednictví tohoto výboru, aby zvala pana Timmermance častěji. V tom druhém výboru, kde se účastním, se velmi často setkáváme se zástupci Evropské komise a většina relevantních komisařů prostě přijde do našeho výboru po tři měsíce. Takže to si myslím, že by bylo užitečné, aby chodil mezi nás častěji. Mám pár otázek. My jsme tu zprávu zrovna dostali, neměla jsem čas si ji přečíst. Ale když jsem si vyslechla vaše vystoupení a když se dívám na obsah této zprávy, a když beru v úvahu zprávy, které jsme dostali v předchozích letech, tak se mi zdá, že zde je určitá propast mezi tím, co vidíme v každodenních rozpravách zde a mezi tím, co je prezentováno ve zprávě. Podle zprávy je všechno v pořádku a komise prosazuje základní práva. Na druhou stranu ale zde probíhají zásadní rozpravy o tom, do jaké míry Evropská komise bere v úvahu ve své práci, ve svých návrzích listinu základních práv. Já osobně mám pocit, že ne vždy plně adekvátně bere v úvahu základní práva. Měli jsme své pochybnosti například eh, u návrhu týkajícího se systému Privacy Shield, nebo u návrhů k boji proti terorismu. Co se týče ochrany soukromí, tak mám pocit, že Evropská komise nevzala úplně v úvahu judikáty vyplývající z listiny základních práv. Také konstatuji, že poměrně systematicky chybí v oblasti boje proti terorismu a trestné činnosti u legislativních návrhů hodnocení dopadu a jsou to zvláště citlivé politické oblasti. Tak proč Evropská komise říká, že na tyto hodnocení dopadu neměli čas, když návrh má dopad na základní práva evropských občanů? Také, když předkládáme písemné otázky, anebo píšeme Evropské komisi k citlivým otázkám týkajícím se základních práv, tak většinou nedostaneme žádnou odpověď. Když zatlačíme, tak dostane, dostaneme odpověď, neodpověď. Takže z toho všeho nevyplývá, že by Evropská komise byla celá natěšena do prosazování do základních práv. Například vidíme neustále pokusy třeba v Litvě prosazovat legislativu proti LGBT. Plus tam je zákon proti propagandě, který se nyní uplatňuje v uvozovkách, které říkám. A máme obavy z toho, jak je uplatňován. Evropská komise říká, no my se tím zabýváme. To nám řekli círka před rokem. No a pořád čekáme na závěry toho přeskumu Evropské komise. To mně připadne dost pozoruhodné. Takže bych ráda věděla, jak Evropská komise hodlá zlepšit své vlastní výsledky při prosazování základních práv. Mějte prosím trochu více odvahy. Občas jsem z toho otrávená. Obávám se, že zase budu muset klást otázky panu Fonsekovi Moriovi, který je vždy mnou kritizován a jsou tím tedy porušována vaše základní práva tím, že poměrně často jste předmětem mého hněvu. Opravdu si myslím, že tady měl být pan Timmermans a že měl odpovědět na tyto otázky. Ale v každém případě chci slyšet i vaši odpověď. Děkuji. A nyní má eh, slovo pan Karský, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Často se setkáváme se situacemi, <clears throat> ve kterých činnost Evropské unie, obsah práva Evropské unie či nedostatek právní úpravy vedou k porušování lidských práv, a to nejenom v Evropské unii, ale také mimo její území. Setkáváme se se situacemi, kdy Nějaké subjekty v Evropské unii, které jsou tolerovány Evropskou unii, porušují lidská práva mimo EU. Dnes jsme třeba hovořili o bojovnících v zahraničí, často se také zabýváme činností různých podniků EU mimo Evropskou unii, což, kde porušují pracovně právní legislativu, ale také se setkáváme s případy toho, že některé členské státy Evropské unie eh, vyvážejí vojenské služby. Jsou to prostě soukromé ochranné vojenské podniky, které někdy porušují lidská práva, porušují mezinárodní humanitární právo. A navíc v této situaci často osoby, které takto konají, nejsou vedeny k odpovědnosti. Protože země, kde působí, jim garantují imunitu a země, kde jsou tyto firmy registrovány, což jsou členské státy EU, nechtějí trestně stíhat pachatele takovýchto činů. Máme tady zjevně mezery ve vnitrostátní právní úpravě. Protože co se týče směrnice o, smlouva, eh, o službách, tak tam nemáme vojenské a ochranné služby. Prostě nevím z nějakého důvodu, ale prostě jako deus ex machina to tam vypadlo z rozsahu působnosti. Předpokládám, že tedy nějakému lobby, lobbystovi se podařilo dosáhnout svého cíle. Nikdo neví, jak se to stalo, ale v každém případě ta výjimka tam je. Evropská unie ale v každém případě Evropská komise, včetně Evropské služby pro vnější činnost, jsou proti umluvám OSN, které by e, zajistily, že budou nést odpovědnost této soukromé vojenské ochranné služby. Je to umluva, která má také upravit činnost těchto subjektů. Představitelé Evropské unie poměrně agresivně na fóru OSN vystupují se stanoviskem, že je potřeba zachovat stav, který de facto povede k tomu, že tyto evropské soukromé firmy můžou v zahraničí porušovat lidská práva. Existuje dokument z Montre k této problematice, ten ale není právně závazný. Potřebujeme k tomu právně závazný dokument. Takže na závěr jsem chtěl upozornit na jednu věc. Musíme se dívat i na to, co se děje v EU, ale musíme být i citliví na to, aby činnost samotné Evropské unie nevedla k vývozu porušování lidských práv. Abychom tedy, aby eh, evropské subjekty eh, neporušovaly lidská práva mimo jejich hranice. Děkuji. Ještě máme dva řečníky a nyní dám slovo panu Skripkovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Měl bych otázku na pana Grunena, mimochodem mu děkuji za uh, proslov. Vy jste hovořil o kategorizaci v eh, výroční zprávě o lidských právech, základních právech. A když si vezmeme například eh, nenavisné projevy jako jedno z vašich témat, tak všichni víte, že toto je vysoce problematická oblast. Protože nenávistný projev eh, jednoho člověka může znamenat projev svobody jiného. A toto bychom měli respektovat. Rada Evropy vykonala velký kus práce důležité ve snaze zajistit eh, možnost svobody projevu v jednotlivých členských státech. A mě by zajímalo, zda nás můžete ujistit o tom v rámci EU, že svoboda projevu a eh, svoboda vyznání bude respektována eh, ve chvíli, kdy se vytváří tato zpráva. Například jednotlivci eh, jsou v nebezpečí prostě z toho důvodu, že eh, praktikují své náboženství nebo některé kostely, těch se to také týká. A jak to vysvětlíte, když můj projev je motivován nenávistí? Když například eh, hovoříte o sexuálních útocích, tak mám právo, eh, mám to považovat za svoji svobodu, eh, nebo je to už něco, co porušuje právo jiného? Já nenávidím někoho, kdo se identifikuje jako homosexuál, ale nemusím souhlasit eh, s postupy a vyjádřeními těchto postupů. My musíme zjistit svobodu, možnosti vyjadřovat různé názory a stanoviska. Jakýkoliv křesťanský kněz musí mít možnost vyjádřit eh, svůj nesouhlas s konkrétními postupy. Zároveň musíme umožnit eh, určité svobody. Není na EU, aby vytvářela eh, zákony v této oblasti. Souhlasím s tím, že původ nenávistných projevů je v Sovětském svazu po druhé světové válce, kde všechno, co, bylo, mm, co nebylo komunistické, bylo považováno za nenávistný projev. Já pocházím z postkomunistické země a sám jsem to zažil. Takže Nesmíme samozřejmě eh, eh, posilovat nebo umožnit nenávistné projevy eh, ve, společnosti, ale zároveň nesmíme bránit na 100% něčemu. Já samozřejmě jsem proti džihadistickému islámu, ale když, nebo znamená to, že se nemohu vyjádřit v souvislosti s jejich postupy, kde je hranice mezi jednotlivými postupy. Když se podíváme na sociální média a stíhání nenavistných projevů a jejich autorů, tak kdo tady má autoritu? Pokud je o Lotyšsko, to zmiňoval kolega Welt, Lotyšsko má právo nešířit postupy názory homosexuálů a komunity LGBT. Stejně tak jako Rusko má právo nepropagovat potraty to můžeme říci. Dá se to zároveň nazývat nenávistí nebo nenávistným projevem. Případně se může objevit názor to trestat. Děkuji. Thank you. And the last speaker is... Děkuji vám. A jako poslední pan Marias. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu pokračovat řecky, pokud dovolíte. Děkuji. Já bych se chtěl vyjádřit k implementaci základních práv v EU v rámci trojky i euroskupiny, protože trojka z právního hlediska neexistuje, ale existuje v praxi. Jde o to, že v rámci komise ECB a Evropský měnový fond. Toto je tedy taková trojka skupina, která přijímá významné rozhodnutí, která se týkají Řecka a Irska a takováto rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí skupiny, eh, eh, pardon, euroskupiny, potom ovlivňují eh, věřitele a také rozhodnutí ESM, což je mezivládní organizace, ale přijímá významné rozhodnutí o půjčkách, která jsou potom udělovány Řecku a dalším eh, členským státům. Všechna tato rozhodnutí se přijímají v podobě memoranda porozumění. A toto memorandum porozumění je vládám vnuceno. My to víme, protože když vlády toto memorandum nepřijmou, tak nebudou moci čerpat prostředky. Toto memorandum eh, vytváří trojka a potom je to rozesláno vládám tak aby to vlády podepsaly. A součástí jsou konkrétní závazky pro jednotlivé země. Ty potom vedou ke konkrétním výsledkům a ty výsledky často porušují konkrétní lidská práva. Například jsou tam opatření, které se týkají snižování důchodu. Nicméně důchody jsou součástí základních práv jsou chráněny článkem 17. Když jsou potom penze, důchody o 40% sníženy, tak jak tomu došlo v Řecku, tak je tím porušeno vaše vlastnické právo. To je zase článek 25 ten upravuje e, práva seniorů na důstojnost. Takže tímto je článek 25 porušen. My máme konkrétní práva dále, která souvisí se životními podmínkami, ty jsou tím, ty jsou tím také porušeny, potom právo na vzdělání. Když nezískáte vhodné vzdělání, tak je porušen článek 14. Když jsou přijímána takováto opatření, která staví překážky eh, k přístupu k veřejným službám, tak zase dochází k dalšímu porušení článku, který upravuje přístup ke službám obecného zájmu. Když se porušují, porušuje článek 34, ten upravuje penze, tedy v situaci, kdy dochází ke snižování penzí, tak se porušuje článek 34. Dále i článek, který upravuje přístup ke zdravotnictví. Tím chci říci, že komise nemá právo vyjadřovat se k přístupu ke zdravotnictví, nemá právo upravovat minimální plat. To je věc, která spadá do, do kompetence členských států. Nicméně komise tam zasahuje, stejně tak to platí pro Evropskou centrální banku a Euroskupinu. Všechny tyto věci potom vedou k vytváření předpisů nebo zákonů, které jsou občanům vnuceny a zároveň porušují jejich práva. co s tím členské stát, co s tím evropští občané mohou dělat. Já jsem v Evropském e, parlamentu na toto téma hovořil mnohokrát a vláda Kypru a Portugalska teď zase podobným způsobem přijala další opatření. Máme dokonce opatření, která chrání lidská práva, vycházející z členských států. Teď komise uvádí, že toto jsou kroky, které nějak nesouvisí s evropským právem. Týká se to členských států, jako by to nebyla právě Evropská komise a Evropská centrální banka, které nám tyto zákony vnutily a tato opatření. Ještě půl minuty, pokud dovolíte, už končím. Takže toto důležité téma zmiňuji nejenom jako europoslanec, ale jako člen akademické obce. Jsem profesorem na Kirácké univerzitě a říkám, že tady nemohou existovat šedá místa. To je věc, kterou Evropská unie nevyřešila, přesto, že je to součástí jednoho usnesení Evropského parlamentu. Musíme se podívat, jak toto vyřešit, v opačném případě budou vznikat další zákony, které budou součástí té šedé zóny a budou omezovat základní lidská práva. A navíc legitimnost takových zákonů nebude možné kontrolovat. To se týká zvláště Řecka, kde jsou eh, základní lidská práva masivně porušována, a to zvláště z důvodu toho třetího memoranda o porozumění. Můžete se ptát, má řecká vláda implementovat v praxi takovéto uh, předpisy, anebo má spíše odmítnout implementaci? Pokud ovšem e, implementaci neprovedou, tak nebudou mít přístup k finančním prostředkům a nebudou moci pana Dragiho platit, protože my platíme zvláště pana uh, eh, Dragiho. Většina těch peněz se dostává zpět k tomu, kdo je půjčil. Děkuji. Děkuji, Sophie Infeld se chtěla vyjádřit ale pouze minutu, prosím, omezte se na minutu. Ano, pouze velice stručně, paní předsedkyně. Upřímně řečeno, nemohu se nevyjádřit po té, co jsem si vyslechla eh, kolegu eh, Jurka dalšího. Ano, máte právo eh, hovořit upřímně, stejně jako ostatní, jste Evropany jako všichni ostatní, ale existuje rozdíl mezi vyjádřením názoru a nenávistným projevem. Nebo chcete být někde mezi, když se neustále vyjadřujete proti komunitě LGBT, říkáte, že nebo to přispívá k klimatu nenávisti, alespoň k takovému klimatu, kdy lidé se necítí dobře. Já říkám, paní předsedkyně, my tady eh, hájíme určité názory a poté, co došlo minulý týden k masakru 50 lidí, hrozným způsobem, pouze z toho důvodu, že byli tím, kým byli, tak si musíte opravdu velice rozmyslet, jaké hodnoty tady chcete hájit. Já jsem opravdu velice smutná a zklamaná tím, že tady slyším takové homofobní vyjádření znovu a znovu tady na tomto fóru a opravdu jsem měla pocit, že se musím vyjádřit a zakročit proti. Děkuji, já teď nechci znovu uh, spouštět diskuzi na toto téma. Za chvíli nás čeká druhý panel za několik minut. Takže dobře, 30 sekund, prosím, tak omezte <coughs> se. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám podle jednacího řádu odpovědět. To je naše zásada, takže reakce není žádné privilegium. Řada z našich zemí chce bránit rodinu jako společenskou normu, máme právo bránit ji proti fundamentalistickým litera, eh, liním, nebo jak chcete, používání a, eh, islámské etiky, jako například polegamy, anebo určité druhy vztahů mezi mužem a ženou. Máme právo ji bránit i co se týče jiných forem spochybňování monogam, společnosti monogamní, věrných a čistých manželství. Částečně, na čas anebo a navždy. Možná, že to je menšina v naší kultuře, ale prostě jsou univerzální normy, které je potřeba dodržovat, i když existují nějaké menšiny, zvláště když mají zajištěna práva. Bráníme Litvu, budeme bránit Litvu. A, takže trochu si vašme těch, nad kterými máme převahu. Děkuji. Já chci připomenout, že ve druhé části tohoto zasedání budeme mít projev a diskusy o právech menšin a to bude dobrá platforma pro vaše podobné diskuse. Hontu, děkuji vám. Nechci teď uzavřít tuto diskuzi. Pouze bych zmínila to, že možná, možná by bylo pozitivní, kdybychom mohli osobně pozvat eh, na diskuzi na výboru Libe pana Timmermance. To bych zmínila jako hlavní závěr této diskuze. Teď předám slovo řečníkům k odpovědi. Prosím, omezte se na dvě minuty, jako první pan Fonseca Morio. pokud dovolíte, abych odpověděl k jazykové rozmanitosti, odpovím francouzsky. Tak, abychom zachovali tu jazykovou rozmanitost. Takže nejprve chci říci, že zastupuji pana Timmermance na tomto zasedání protože má jiné povinnosti, nicméně hned, jak se s ním sejdu, tak mu sdělím eh, vaše přání sejít se s ním osobně. Potom další otázky, které byly položeny na mou adresu. Pan Solo, je mi líto, že podle vás jazyková rozmanitost eh, zaujímá v naší zprávě pouze malou část. My jsme měli pocit, že ve zprávě bychom měli zdůraznit jiné body, takové zásadní a důležitější pro politický eh, kontext a obecně lidská práva v Evropě. To je jediná odpověď, kterou vám na to mohu dát. Potom další otázka, která se týká situace a dialogu, náboženského dialogu. Na konci tohoto měsíce proběhne formální zasedání kterého se zúčastní také pan Timmermans a tyto otázky budou na pořadu jednání. Já to, co jste k tomu uvedli, předám dále, sdělím to panu Timmermansovi. Komise článek 17 eh, bere velice vážně a také dialog eh, se náboženskými komunitami. Paní Sofie Bell, chci vám říci, nedělejte si starosti, vůbec nám neuč, neutočíte, naopak jsem velice rád, že vám mohu odpovědět. Chci se omluvit, ale účastním se této diskuze, politické diskuze, z toho důvodu, že chci e, vyjádřit názor komise na to, e, co se stalo minulý týden v Orlandu. Komise je pobouřená, samozřejmě, a pokud je o rozdíly, rozdílné názory, eh, pokud je například o rodiny, tak tady nechci k tomu vyjadřovat oficiální politické stanovisko. Potom paní Imbel. Vím, že k tomu, co říkáte, se neshodujeme. Článek 16 smlouvy o ochraně e, osobních údajů. Musím říct, že z části díky vám, Evropskému parlamentu, stále ještě diskutujeme velice bouřlivě o tom, i s Američany mimochodem, o tom stále diskutujeme v této chvíli. Ale neočekávám, že se tady dnes na tom dohodneme. Pokud je o situaci na Litvě, v Litvě, netýká se to pouze Litvy, my aktivně pracujeme na tom, aby se situace vyřešila abychom opravdu zajistili eh, to, co je uvedeno ve smlouvě, tedy absenci diskriminace. Stále to máme na paměti a pokud je o písemnou otázku, mám pocit, že na to eh, reagujeme relativně rychle a i nadále se budeme snažit plnit eh, své závazky. Potom další otázka. Týkalo se toho, zda komise respektuje základní práva v programech o ekonomických změnách či přizpůsobeních. Jsme si vědomi toho, že problémy jsou extrémně závažné, situaci známe. Není, chci k tomu pouze říci, že není úplně přesné to, co uvádíte. Máme určité rozsudky rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, a tam se uvádí, že opatření přijatá národními vládami jsou přiměřená a odpovídají e, lidským právům. Děkuji. Ne ovšem v Řecku. V Řecku ne. 40% eh, populace žije pod hranicí chudoby. A máme 1,5 milionu nezaměstnaných. A to přesto, že Řecko dostalo 240 miliard v podobě půjčky. Takže kam ty peníze šly, na co byly vydány? To je takový obrovský uh, Marshallův plán, který mohl pomoci řecké ekonomice, tak abychom neměli vůbec žádnou zaměstnanost. To je obrovský problém. Můžeme to případně projednat jindy. Děkuji. Děkuji. Prosím. Děkuji. Děkuji. Na mne padla jedna přímá otázka, takže bych rád odpověděl panu Škripkovi. Ten si dělá obavy o tom, že právo na eh, vyjádření či vyznání bude nějakým způsobem eh, porušeno ze strany Rady Evropy. Musím na to stručně odpovědět. Ne, vy samozřejmě máte plné právo na to, abyste eh, využíval své svobody, svobody projevu a vyznání. Svoboda projevu vyplývá z článku 10 článku 10 eh, Evropské umluvy o lidských právech. To je jediný článek, který eh, konkrétně odpovídá, eh, pardon, odkazuje také na odpovědnost při výkonu tohoto práva. A existuje možnost, aby toto právo bylo omezeno, či omez, omezeno, mm, to je uvedeno v samotné úmluvě a jak to bude provedeno, to se musí rozhodnout na základě velice restriktivních a jasných kritérií. Primárně na základě toho, co je nutné pro demokratickou společnost a co je také přiměřené. Takže rozhodně ano, můžete vykonávat své právo na svobodu e, projevu a vyznání. Máte právo hm, pronášet hm, pro na, slovy, které mohou šokovat nebo vadit, ale existuje tam určitá linie, za kterou se nedá zajít. Nejenom, že v takové situaci, že to není eh, povoleno, ale očekává se, že vlády v takovém případě zasáhnou, takže je tam určitý limit. A osobně bych k tomu ještě dodal, že právní sankce, nějaký trest, to je součástí té reakce, ano, ale zároveň by to mělo být velice omezeno a ponecháno pouze pro ty nejzávažnější situace. Co je nejdůležitější při boji proti e, nenávistným projevům je stanovisko společnosti. Máme různé prohlášení, které se snaží porušovat lidská práva a takový jednotlivce. A to si myslím, že je odpovědností politiku a jejich přístupu k takovému takovémuto prohlášení. Tam to opravdu může způsobit rozdíl. Zda to budou tolerovat, anebo se striktně postaví proti. A já osobně k tomu chci říct, že i já pocházím se postkomunistické země, takže mám také takovou zkušenost. Děkuji. Thank you. Um... Eh, děkuji vám. Je mi skutečně velkým potěšením vidět opět eh, Sophie Intervelt. Máte úžasnou paměť. Ano, diskutují se jiné návrhy i v rámci Evropského parlamentu o posílení hodnot, na kterých je Unie postavená. A do určité míry tato studie, kterou zadal výbor Libe, je příspěvkem do této debaty. Myslím si, že nejspornější budou čtyři oblasti. Za prvé, jak budou lidská práva, eh, pardon, základní práva integrována do evropského semestru a do opatření, která se uvalují na země, které požívají spůjček podle eh, stabilizačního mechanismu a tím pádem podléhají většímu dohledu. To je první sporná oblast. Konec konců máme zprávu Barbary Spinelli. Dále druhé sporné téma bude, jakou roli bude hrát agentura pro základní práva. To je otevřená otázka. Za třetí, jakou roli budou mít sociální práva nad rámec těch, která jsou integrována do charty základních práv. Nesmíme zapomínat, že ta charta je parciální a provizorní kodifikace práv a nezahrnuje ani zdaleka všechna práva nebo všechny hodnoty evropského aký. A za čtvrté, půjdeme cestou politiky základních práv, kde zprávy a studie budou stimulovat legislativní politické návrhy a nejen, že se budou dívat si do minulosti a reagovat na něco, co se bude dít. A když dovolíte, uzavřel bych jednou poznámkou po intervenci pana Mariase. Musím říct, že eh, o tom mluvíme na stránce 21 až 24 té představené studie. To je ta studie, kterou máte k dispozici a když dovolíte, na vteřinečku bych si nasadil eh, klobouk eh, člena Komise OSN pro sociálně kulturní práva. To, co se děje v Řecku, je šokující. Mě to šokuje jako zastánce lidských práv. Je to šokantní pro mě jako pro člena Komise pro sociální a kulturní práva. My jsme od řecké vlády obdrželi před pár týdny hodnocení a skutečně není vůbec pozitivní. Fakt, že došlo k naprostému odmítnutí sociálních práv v tom, jak se ta e, opatření implementovala, to je podle mě selhání těch, kteří jsou za tu situaci odpovědní. Děkuji. Děkuji vám za velice zajímavé příspěvky. Děkuji všem panelistům. A teď se přejde k druhému panelu, takže poprosím, opusťte pódium a nechť přijdou další řečníci, pan Tov Maloj, pan Ivan Ivanov, Dan Christian Gatas, Pat Clark a Natasha Kazačkinen. Prosím. Now we will... Tak a tedy začneme s druhým panelem. Titul tohoto panelu je Práva menšin, Romů, intersexuálů a osob s postižením. Ráda bych přivítala všechny naše řečníky v druhém panelu. Jako první v druhém panelu vystoupí pan Tom Malloy, z Evropského centra pro otázky menšin. Eh, paní profesorka Maloj je politická, eh, politoložka, která se specializuje na politické a právní aspekty národních a etnických menšin a jejich práv v mezinárodním právu a v mezinárodních vztazích zejména v evropském kontextu. Kromě toho, že je ředitelkou ECMI, eh, profesorka Maloy rovněž vede výzkumný klastr ECMI na téma občanství a etika. Paní profesorko, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Byla jsem požádána, abych eh, řešila otázku ochrany menšin se zvláštním zaměřením na národní menšiny v rámci EU. V Evropě obecně národní menšiny zahrnují skupiny, které eh, historicky se trvávají ve stejném regionu celá staletí. Národní menšiny, etnické lingvistické skupiny nebo Romy. V mnoha zemích eh, se do této kategorie zahrnují také náboženské a regionální skupiny. Dovolte mi rovněž připomenout, jak už jsme vlastně slyšeli, že Charta základních práv EU a jiné, jiná nařízení EU, která jsou pro toto relevantní, ne zajišťují žádná význačnější práva osobám, které patří do národních menšin, eh, která by propagovala jejich kulturní identitu. Rovněž bych ráda připomněla, že kodaňská kritéria, která vyžadují přistupivší státy dodržovat celou řadu právních požadavků, se netýkají členských států před rokem 2004. Tím pádem na substátní úrovni neexistují žádná ustanovení co do pozitivních opatření, která mají chránit před asimilací a mají poskytovat zajištění práv menším. Tím pádem Evropská unie v podstatě vládne jaksi prostřední jako zprostředkovatel a používá pouze nástroje Rady Evropy na ochranu eh, národních menšin. Bohužel k tomu nedochází jenom proto, že eh, mimo jiné zde jsou čtyři státy EU, které zatím neratifikovaly potřebný rámec, což znamená, že národní menšiny v EU nejsou řádně chráněny. Přeskum situace národních menšin v EU, který vám chci dnes přednést, se týká roku 2015 a je založen na monitorování implementace rámcové umluvy. Na tomto místě kvůli transparentnosti bych měla také zmínit, že já jsem členkou monitorovací expertní poradní komise o rámcové umluvě, eh, co se týká Dánska. Konkrétně se zaměřím na ty státy EU, které byly přeskoumávány poradním výborem v roce 2014 a 15. Hovoříme tedy o 11 státech. Ne všechna ta stanoviska jsou zatím veřejná, protože se stále finišuje politický proces v Radě Evropy. Ale pakliže to bude nutné, mohu vám poskytnout další informace v rozšířené zprávě. Rovněž Nebudu hovořit o Romech do, do tak značné míry, protože tady jsou jiní kolegové, kteří to mají na starosti. Takže situace, která vzbuzuje obavy, co se týká ochrany menšin, tak ty lze vnímat dvěma konkrétními prismaty. Za prvé, nedostatek politické vůle a snahy vlád, co se týká ochrany menšin, a za druhé, Stávající politické klima, které umožňuje pravicovým hnutím stanovovat ksenofobní a nenávistnou agendu. Co se týká té první perspektivy, tak eh, ta hlavní práva menšin, která vzbuzují obavy v rámci toho monitorovacího úkolu, je zde celá řada standardů, o kterých mluvíme, právo na sebeidentifi- sebeurčení, právo na rovnost prostřednictvím řádných institucí, právo na eh, rozvíjení a zachování si kulturní identity a právo být chráněn před asimilací, právo na média, právo na využívání menšinových jazyků při kontaktu s veřejnými orgány, právo na bilingvismus eh, ve veřejném prostoru, právo na to učit se menšinové jazyky a mít dostatečné příležitosti k tomu býti učen v E, menšinovém jazyce, právo na participaci, na rozhodování, co se týká života e, národních menšin. To jsou standardy v té rámcové umluvě, které ratifikovala většina členských států. Samozřejmě nestihnu pokrýt všechno, soustředím se na rovnost kulturu a vzdělávání a ten zbytek najdete ve zprávě, která vám je k dispozici. Bez ohledu na zlepšení v opatřeních pro zajištění rovnosti a v oblasti antidiskriminační politiky napříč EU v celé řadě států stále chybí fungující instituce, které by dokázaly zajišťovat tato opatření s přihlédnutím k národnostním menšinám. I když třeba existují různá rovnostní tělesa, velice často dochází k tomu, že nemají dostatečnou kapacitu personální, aby mohli adekvátně řešit otázky národnostních menšin. Dalším aspektem je kapacita, respektive nedostatek kapacity financování, tedy nezajištění toho, že zaměstnanci těchto, eh, těchto institucí budou řešit všechny podněty, které spadají do jejich mandátu. Jsou zde konkrétní témata národnostních menšin, která jsou těžko hodnotitelná, například status válečných obětí, vůbec válečné otázky, anebo status navrácených osob. Kromě toho dochází k vícenásobné diskriminaci stále častěji vůči národnostních menšinám, což, už, což vyostřuje problém, který už tak není dostatečně řešit, nejen co do sexuální, genderové orientace, ale také co do postižení. Nakonec ve většině zemí máme problém s etnickým sběrem dat. Tato agregované, toto agregované sbírání dat je zapotřebí pro řešení politických problémů, ale velice málo zemí takovýto sběr dat provádí. Co se týká kultury a kulturní identity, je to zejména právo národnostních menšin na zachování a rozvíjení jejich kultur a zachování jejich identit. To je velice důležitá pojistka proti asimilaci. Zejména se to týká náboženství, jazyka, tradice a kulturního dědictví, zejména v té rámcové, tedy zejména co se týká té rámcové umluvy. Toto je pozitivní opatření, které vyžaduje finanční podporu a citlivost, co se týká kulturní identity. Od finanční, od začátku finanční krize existuje obecná tendence seškrtávat financování pro kulturní instituce spravované menšinami, například eh, objekty kulturního dědictví. Rovněž se menšiny vylučují z rozhodovacího procesu v oblasti kulturní tvorby, eh, tvorby kulturní politiky a rovněž je nedostatek transparentnosti, který zabraňuje tomu, že některé eh, menšiny zkrátka nemají přístup k financování svých projektů. Vlády by měly být i otevřenější při začlenování lokalit kulturního dědictví do svého oficiálního seznamu eh, kulturního dědictví. A národnostní menšiny by neměly být relokovány z jejich tradičních sídel, pokud to není naprosto nutné. Teď eh, se podívejme na jazyky národnostních menšin. Centrální součást zachování identity národnostní menšiny je právo na vzdělávání, v jazycích národnostních menšin a o jazycích národnostních menšin, co se týká jejich kultury. To je specificky uvedeno v té rámcové umluvě. Vlády konkrétně musí zajistit dostatečné prostředky a příležitosti v paritě s, to, s tím většinovým vzděláváním. Kromě toho, toto právo se týká všech úrovní vzdělávání a týká se i menších jazyků. Ačkoliv eh, zakládání vzdělávacích institucí anebo eh, programů, vzdělávacích programů pro národnostní menšiny už je normou ve většině členských států. Přijetí úsporných opatření v důsledku finanční krize vyvolává celou řadu problémů. Nejenže došlo k redukci financování učitelů a eh, jejich výcviku a materiálu dostupných, v některých členských státech dokonce dochází k uzavírání nebo slučování menšinových škol a jejich programů. Toto pak zejména ovlivňuje menšiny žijící v vzdálenějších oblastech a to negativním způsobem. Zejména pokud se vlády soustředí na eh, jaksi ten přístup minimální velikosti tříd spíše než na ochranu menšinových škol. Velice často dochází k tomu, že menšinové školy po, po, zaostávají eh, za většinovými školami co do používání moderních technologií. Vyžaduje se, aby se příslušníci menšiny eh, museli naučit většinový jazyk, což je zejména problematické pak, že učitelé nehovoří plyně menšinovým jazykem. Zachování řádného vzdělávacího programu je důležitou součástí integrace společnosti. To je velice důležité, to slovo integrace. My v té rámcové umluvě hovoříme o dvousměrném systému a dvousměrném způsobu integrace. To je velice důležité, zejména eh, v tom monitorovacím cyklu. To znamená, učení se většinového jazyku s adekvátním způsobem a nebo na adekvátní úrovni. Tím se může ohrozit to, že z menšin se stanou občané druhé kategorie, což je situace, která nepodporuje další sociální kohezi. Čímž se dostávám k druhé otázce, kterou už jsem zmínila, to se týká stávajícího politického klimatu, který, které umožňuje agendu xenofobie a nenávisti. V rámci rámcové úmluvy Odpovědnost vlád se definuje naprosto jasně, zejména ve dvou článcích. Článek 6, tam se hovoří o odpovědnosti vlád propagovat mezikulturní dialog a vzájemný, vzájemný respekt. Přičemž tady se obáváme, že toho respektu se nedostává. V článku 12 je závazek zajistit mezikulturní vzdělávání a rozšiřování znalostí o národnostních menšinách – mezi menšinovou populací. A to vnímáme zcela jasně jako nedostačující. Podle eh, rámcové úmluvy je odpovědnost vlád propagovat a zajistit náležitý mezikulturní dialog ve svých společnostech eh, s národnostními menšiny leží právě na vládě. Tolerance a mezikulturní dialog jsou na eh, historické minimum ve všech členských státech. To má dopad nejen na ochranu práv menšin, ale také na bezpečnost příslušníků národnostních menšin. Školit xenofobie a nenávist je zejména cílena na nově přišetří a uprchlíky. Některé národnostní menšiny, zejména Romové, zažívají stále častěji incidenty nenávisti, nenávistných projevů, včetně rasistických pomluv. Islamofobie a antisemitismus se rovněž často přelévá na jiné národnostní menšiny. Fyzické útoky, stejně jako útoky na internetu, způsobují mnoho bolesti napříč eh, národnostními menšinami. Jeden aspekt ochrany národnostních menšin je jednoznačně závazek podnikat efektivní opatření na propagování vzájemné tolerance a respektu, včetně mimo jiné ochrany proti eh, nás, násilí a nenávisti. A nakonec v oblasti vzdělávání je eh, kulturní vzdělávání důležité pro dosažení náležitého mezikulturního dialogu. To samé platí o nabírání například příslušníků národnostních menšin do řad policie. Bohužel vlády zatím v těchto aspektech selhávají. Vzdělávací politika nepodporuje Eh, rozšiřování znalostí o národnostních menšinách, jejich kultuře, dějinách, eh, náboženství nebo kultuře a nedělají to ani média. Eh, učebnice dějepisu jsou velice často zatížené a kulturní program se soustředí pouze na folklor spíše než na dialog. Média jsou zejména důležitá, protože je k ním velice snadný přístup a nejsou náležitým způsobem regulována vládami profilování, policií a zacílené prohlídky příslušníků národnostních menšin jsou vážné problémy v některých státech a i když existují nařízení proti takovýmto postupům, vlády je nevždy vynucují. Nejhorší případ samozřejmě je to, když vlády nepřijmou anebo neimplementují legislativu, která by kriminalizovala takovéto činy. Na závěr eh, mi tento stručný přehled aktuálních problémů dovolte završit, završit eh, otázkami ochrany národnostních menšin za poslední dva roky. Tady jasně vidíme nerovný přístup napříč EU. Ne všechny členské státy podepsali rámec o právech menšin a Některé, které to podepsali, musí stále navýšit své aktivity v této oblasti. Bohužel Evropská unie není schopna v tomto intervenovat, protože nemá dostatek kompetencí v rámci evropského práva. To je vše. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji, paní Maloj. Dalším vystupujícím je pan Ivan Ivanov, výkonný ředitel Evropské romční, romské informační kanceláře. Předtím pracoval v organizaci pro romská práva v Bulharsku. Pět let působil jako advokát a řadu případů lidských práv dovedl až před Evropský soud pro lidská práva, v několika případech pro, před eh, vnitrostátní soudy v, eh, ve středně východní Evropě také působil jako ředitel projektu pro lidská práva v eh, Sofii v Bulharsku. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání a děkuji za možnost hovořit o problémech romské menšiny, což je jedna z největších menšin v Evropě, pokud ne největší. Jako eh, ředitel informační kanceláře jsem se více než deset let snažil působit na evropské instituce, aby přijeli politiku inkluze Romů. Evropský rámec pro národní strategii integrace Romů existuje. Před čtyřmi, pěti lety jej Evropská unie, Evropská komise přijala. Máme také doporučení rady k národním integračním strategiím a romská práva jsou velmi dobře zapsána a jsou také na politickém pozoru Evropské unie. Ale přesto si všichni uvědomujeme, že evropští Romové čelí diskriminaci ve všech oblastech a života, neintegrace, segregace, protiromské pocity zbytkové, zbytku populace. Více jsme se věnovali porušování lidských práv, které zažívají Romové v zemích střední a východní Evropy, ale v západní Evropě zažívají podobné porušování jejich základních hospodářských, politických, sociálních a individuálních práv. Přestože tedy existují závazky a věnují se tomu prostředky, situace Romů se téměř během posledních let nezlepšila. Výzkum ukazuje, že v některých zemích narůstají protiromské nálady, vyplývající eh, nebo posilované eh, migrací obecně a větší migrací Romů konkrétně. Eurobarometr, a také když hovoříme o svých výzkumech, tak v podstatě instituce mají pocit, že nevládní organizace vždy přehánějí a vytvářejí temnější obrázek reality, ale v tomto případě jsem chtěl reagovat na Eurobarometr, což je tedy výzkum Evropské komise. A Eurobarometr z roku 2012 ukázal, že tři ze čtyř Evropanů se domnívají, že Rumové, Romové jsou skupina ohrožena diskriminací. Většina souhlasila s tím, že Romové čelí diskriminaci. 34% se domnívají, že občané by se cítili nepohodlně v jejich zemí, kdyby jejich děti chodili do školy s romskými dětmi. 48% evropských občanů nechce pracovat společně s Romy anebo mít romské sousedy. Řada zpráv upozorňuje na to, že nekoordinované iniciativy selhávají, že Romové se neúčastní procesu rozhodování, že legislativa proti, proti romským náladám neexistuje a že je potřeba tuto otázku řešit evropsky. V v řadě případů se jednalo o dobře zamýšlené programy, které ale selhaly, protože nevzali v úvahu diskriminaci, která stojí jako kořen za eh, neintegraci Romů. Pokud se mají zlepšit situace lidských práv Romů, tak je potřeba se snažit především bojovat eh, proti, proti romským pocitům ve všech segmentech evropské společnosti, kterou také neustále živí eh, média a protiromská retorika veřejných představitelů. Na základě rasistických stereotypů se často ospravedlňuje minulá i stávající diskriminace. Například říká se, že Romové jsou zločinci, takže policie může prohledávat jaksi jejich, jejich obydlí a osady. Například opatření, která byla vytvořena na vnitrostátní úrovni, jsou často prázdné přísliby místních představitelů a nic se následně neděje, protože se místní politici bojí, že kdyby se postavili proti protiromskému názoru občanů, tak by je to stalo politické body. Diskriminace a porušování lidských práv jsou také zakořeněny v segregaci. Zlepšení vzdělávání nebude úspěšné nebo pouze krátkodobě, pokud se nebudeme zabývat segregací. Je potřeba říci, že úmyslná segregace ve školách v řadě členských států již byla komentována Evropskou komisí, která nedávno spustila proti České republice, Slovensku a Maďarsku v této souvislosti řízení. A chci také reagovat na další zprávu Evropské komise, Poslední společná zpráva z roku 2014 o provádění směrnice o rasové rovnosti uvádí, že hlavní nedostatky při eh, prosazování této směrnice spočívaly v nedostatečném povědomí o právech, nedostatku údajů o rovnosti, eh, eh, překážky přístupu ke spravedlnosti, nízké sankce a opravné prostředky. Řada těchto překážek pro řádné provádění této směrnice byly zmíněny ve větších podrobnostech a hovořilo se také o případech násobné diskriminace a legislátoři nebyli schopni najít žádné řešení. Říkali, že nemají dostatek údajů o národnosti. Evropská komise trvá na tom, že čistě romské problémy nevyplývají z legislativy jako takové, ale z jejího uplatňování. Evropská komise by proto ráda aby se více kontrolovaly i vnitrostátní opatření, které můžou mít dopad na uplatňování zásady rovného zacházení. To je tedy poslední zpráva o uplatňování směrnice o rasové rovnosti. Máme pocit, že Evropská unie by měla jasně prosazovat tyto politiky i a, legislativu. Romové jsou nejvíce diskriminovanou společností v Evropě a proto, by měl, proto nejvíce vytěží z toho, pokud se tato oblast pozorne kopředu. předu. Musíme také vzít v úvahu dopad různých geopolitických vývojů na provádění agendy lidských práv a rovnosti. Růst extrémní pravice navýšení protiteroristických a bezpečnostních opatření, která jsou tedy potřebná, ale často jsou prováděna způsobem, který naráží na základní práva určitých členů společnosti, především tedy viditelné menšiny. A samozřejmě také uprchlická krize, to jsou všechno věci, které vedly k porušování základních práv obecně a především co se týče integrace a e, politiky rovných šancí v souvislosti s Romy. Máme-li bojovat proti protiromství, vyžaduje si to velké úsilí. Za prvé, veřejní představitelé musí uznat, že existují tyto nálady a je potřeba veškeré jejich projevy odsuzovat. Sdělovací prostředky tady také hrají důležitou úlohu, jak již bylo řečeno. Veřejné kampaně boje proti antiromským náladám musí probíhat, stejně tak jako i zacílené protirasistické školení a policie, sdělovací prostředků sociálních pracovníků, učitelů a obecně veřejných pracovníků. Naše organizace je největší romskou sítí v Evropě, bude i nadále spolupracovat s evropskými institucemi, vnitrostátními organizacemi a občanskou společností a chce se soustředovat na tři hlavní prvky, které budou důležité v jakékoliv odvětvové politice, která má podporovat lidská práva Romů a jiných menšin. Jedná se o opatření, která mají zrušit stávající diskriminaci, kompenzovat předchozí diskriminaci, a zamezit nadcházející diskriminaci. Zneuž... Eh, porušování lidských práv je na nárůstu. Podle jiné studie Eurobarometru z roku 2015 největší diskriminace se právě týká národnostních menšin. 64 Ještě více je ale ke strachu, že se proti tomu nestaví příslušné orgány. Diskriminace je stále více institucionalizována. Nacionalističtí ultrapravicoví politici vystupují nenávistně, je to každodenní praxe. Klidně se tímto způsobem vystupuje ve vnitrostátních parlamentech, hovoří tak eh, zástupci vlády, místních orgánů a takovýto rasismus a nenávist se neřeší. Jak můžeme všichni chránit lidská práva a spravedlnost jakožto základní hodnoty Evropské unie? Tato situace si vyžaduje naléhavou činnost, a to jednak ze strany institucí a druhak ze strany občanské společnosti. A jak říkal pan profesor Dešuter, Evropský parlament zde musí sehrát klíčovou úlohu. Děkuji vám za pozornost. Okay, thank you, eh, Děkuji, pane Ivanové. Pan Ivanov eh, bude muset co nejrychleji odejít, takže pokud máte někdo konkrétní otázku na něj, tak ji můžete položit nyní. Zdá se, že tomu tak není, takže vám děkuji a děkuji i vám, pane Ivanové, za zajímavý projev. A nyní vystoupí pan Dan Christian Gatas, spolupředseda a spoluzakladatel organizace Intersex International Europe. V roce 2013 vydal knihu Lidská práva mezi pohlavími, první srovnávací studie lidských práv lidí kteří jsou intersex. Děkuji mnohokrát, že jsem byl požádán, abych hovořil o problémech, který čelíme v Evropské unii. Je to poprvé, co jsme byli pozváni do Evropského parlamentu a doufáme, že to je první krok otevření dialogu. lidé s nevyhraněným, pohla- nevyhraněným pohlavím a, mají a, nevyhraněné vnější pohlavní rysy v tom smyslu, že nepatří nutně ani pro jedno, k jednomu, ani k druhému pohlaví nebo patří k oběma. A mm, medicínsky se tomu říká a porucha sexuálního vývoje a vychází z toho, že je tedy potřeba toto lékařsky řešit. A řešit znamená léčit takovým způsobem, který změní pohlavní rysy chirurgicky anebo hormonálně, tak aby vypadali více jako muži nebo ženy. Aby tak také eh, lépe ehm, vyhověli očekávání společnosti. Mají pocit, že je tedy potřeba je vrátit do jejich skutečného pohlaví takzvaného. Nizozemský institut pro sociologický výzkum srovnával lékařské údaje a zjistil, že celková prevalence intersexuality je jedna z 200. Jinými slovy, jedna ze 200 osob podle lékařské vědy potřebuje léčení. Společná praxe, která vede k tomu, aby se lidi zmuštili a zženštili, je například amputace klitoru, klitorisu jeho resekce, vytváření umělé vagíny, dilatace vagíny, kastrace nebo hormonální léčba, která má změnit pohlavní rysy dítěte. To působí psychologické trauma, nebo může, a také to může působit bolestné jízvy anebo osteoporózu. Podle zprávy FRA o základních právech intersexuálních osob v Evropské unii, takzvaná normalizační chirurgie probíhá u dětí a v minimálně 21 členských státech. 18 členských států vyžaduje souhlas pacienta ale v tuto chvíli stále ještě z praxe je operovat co nejdříve, takže vlastně první operace probíhají během prvních dvou let života. A následně tedy většina intersexuálních osob nebude schopna rozhodnout o svém vlastním osudu. V osmi členských státech právní zástupce může rozhodnout bez ohledu na to, jestli dítě může rozhodnout samo. To jasně ukazuje, že právo na autonomii těla a sebeurčení intersexuálních osob je porušováno v Evropské unii. Každý má právo, aby jeho tělo a jeho celistvost a mentální celistvost byly respektovány. Provést zákrok, který nezachraňuje život bez plného eh, souhlasu dané osoby, jasně porušuje toto právo, které je mezi právy na osobní integritu podle článku 3 Evropské listiny základních práv. A je to také zahrnuto v právu respektovat soukromý a rodinný život podle článku 7 listiny základních práv a v článku 8 Evropské umluvy o lidských právech. Tyto zákroky jsou také nehumánní a, a eh, podle OSN a jejich komise a, eh, proti mučení a konec konců mučení je zakázáno v článku 4 a 3 Evropské umluvy a Evropské listiny. První účinky vidíme v dětství, ale nekončí tam. Intersexuální dospělé osoby ve velké většině prošly psychologickými a e, lékařskými zákroky. V Evropské unii jsou tyto osoby stigmatizovány a nemají dostatečnou lékařskou péči, nemají přístup k potřebným lékům, nejsou uznávány právně a existuje také riziko chudobě, protože nejsou vzdělávány na základě toho, že eh, často přestanou chodit do školy, anebo mají nedostatečný, eh, nedostatečnou sebedůvěru. Mladí intersexuální lidé nejsou dostatečně pozitivně zastupováni nikde. Vůbec se o tom neučí nikde ve škole, leda no, tak, že se zmiňuje, že to je choroba. Jak stárnou, jako kdokoliv jiný, tak intersexuální osoby musí daleko více se spolehat na zdravotnictví. Přístup ke zdravotnictví je často znepříjemněn tím, že lékaři jsou, mají předsudky. Přitom přístup k lékařské péči máme také zakotven v listině. Přístup od určitých služeb, například preventivní kontroly pro určité e, určité choroby, jsou omezeny na pohlaví mužské či ženské. Navíc také hormonální substituční léčba je omezena anebo je poskytována způsobem, který nevyhovuje danému tělu a v podstatě jenom přibližuje dané tělo k mužské či ženské identitě. Od roku 2008 členské státy Evropské unie byly vyzývány různými orgány OSN, včetně CRDP a CRC, aby učinili legislativní, administrativní a jiná opatření, které mají zajistit fyzickou integritu a autonomii intersexuálních osob, mají zajistit, že nikdo během dětství nebude podrobován zbytečným lékařským či chirurgickým zákrokům. V roce 2015 Komisař pro lidská práva Rady Evropy vydal studii týkající se lidských práv intersexuálních osob. Orgány OSN a Komise pro lidská práva apelovaly na členské státy, aby zajistili psychologické služby pro všechny intersexuální děti a jejich rodiče, aby informovali o důsledcích zbytečné chirurgie a jiných lékařských zákroků, aby zajistili, že je respektován eh, veškerý souhlas u všech lékařských a chirurgických zákroků a že nenutné nezvratné zákroky by měly být odloženy do doby, kdy dítě je schopno se rozhodnout a to svobodně a informovaně. A také, že je potřeba učinit nebo nabídnout dostatečné opravné prostředky v případech eh, trápení těchto lidí a zajistit jim přístup ke spravedlnosti. Malta je jediný členský stát Evropské unie, který zakázal lékařské zákroky bez souhlasu a společně s Řeckem v roce 2015 poskytl protidiskriminační rámec na základě eh, sexuálních rysů. To je velká škoda. OII Evropa by chtěla požádat tento výbor, aby využil této chvíle a více poukazoval na intersexuální problematiku. Klíčové priority jsou zakázat lékařské eh, ošetření těchto osob bez jejich souhlasu a mezi to patří také zákaz léčení dě- intersexuálních dětí, které jsou kosmetické povahy ani nezachrání život. A tedy diskriminační legislativa, která zahrne osoby s variabilními sexuálními charakteristikami, je důležitá proto, abychom zajistili přístup intersexuálních osob k spravedlnosti. Na evropské úrovni komparativní studie stávající evropské legislativy o rovnoprávnosti pohlaví by také mohla zahrnout pohlavní rysy. Zpráva Evropského parlamentu poskytuje první pozici Evropského, by poskytla první pozici Evropského parlamentu k této problematice. Prosím, vemte zodpovědnost do svých rukou a snažte se zlepšit životy intersexuálních osob v Evropské unii. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám. Děkuji panu Gatasovi. Jako další bude mít slovo pan Pat Clark, člen výkonného výboru Evropského fóra pro zdravotní postižení už od roku 2005. V současné chvíli je pan Clark zapojen do nezávislé iniciativy eh, pro lidi s Downovým syndromem v Irsku. Také vede kampaň Můj názor, můj hlas tak aby se zajistilo, že lidé se Downovým syndromem a intelektuálním postižením mají přístup k politickému systému, včetně snadnočitelné eh, politické prohlášení. Takže, pane Klárku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi velkým potěšením tady dnes být a hovořit eh, na tomto důležitém zasedání za Evropské fórum pro eh, postižení. EDF je takovou zastřešující organizací, která zastupuje osoby s postižením v celé Evropě. Máme celou řadu členů Národní rady pro osoby s postižením, eh, potom celoevropské nevládní organizace a celou řadu evropských, mezinárodních a národních přidružených členů. Někteří jsou tady přítomní na tomto zasedání. Jsme velice silným a jednotým hlasem, který zastupuje osoby s postižením v Evropě. Je nám potěšením mít tuto příležitost a projednat tady dnes s vámi práva osob, které mají postižení, tedy mluvit eh, jejich jménem na tomto veřejném slyšení pro základní práva. Na postižení musíme nahlížet, z perspektivy lidských práv. Lidská práva osob eh, s postižením jsou, připom- jsou eh, ošetřeny v úmluvě OSN pro lidi s postižením. To teď ratifikovali téměř všechny eh, členské státy EU a samotná EU. Bohužel má země eh, Irsko je v této souvislosti pozadu, ale očekáváme, že situace bude napravena do konce tohoto roku, alespoň takové je zbožné přání. Teď poprvé v historii EU e, zaznamenáváme moment, kdy se EU připojila k úmluvě o lidských právech. To znamená, že všechny evropské e, zákony, politiky a programy musí plnit tuto úmluvu OSN. A také to znamená, že lidská práva osob s postižením musí být přítomny ve všech e, evropských krocích a strategiích, které se týkají lidských práv. Tím pádem z toho vyplývá, že je nutné zvolit nový přístup k vytváření politik pro lidi s postižením v EU. Minulý rok se EU poprvé v celé historii, nebo byla EU přeskoumána poprvé v celé historii eh, orgánem OSN, orgánem pro lidská práva a EU dostala od tohoto útvaru eh, doporučení v září 2015. Tyto závěry, poznámky, poskytují jasné vodítko pro EU v tom, jak lépe podporovat, chránit a zajišťovat práva osob s postižením v EU. Součástí je podrobný seznam kroků a opatření, které mají být přijímány EU v daném časovém rámci. Doporučení představují jasný soubor priorit, dokonce i cestovní mapu pro evropské kroky, pro budoucí roky, tak aby EU mohla vhodným způsobem eh, implementovat úmluvu CRPD a také podporovat a respektovat práva lidí s postižením v EU. Tato doporučení by se měla stát eh, hlavním referenčním bodem v budoucnu. Evropský parlament příští měsíc bude přijímat usnesení eh, k těmto závěrečným poznámkám. A parlament tedy bude první institucí v celé EU, která reaguje na tuto problematiku. Chceme vyjádřit parlamentu vděčnost a konkrétně zpravodaji europoslanci, paní, paní europoslankyni Helze Stevens za to, že se se zapojila do této problematiky a plně respektuje článek 4.3 úmluvy. V závěrečných poznámkách Výbor OSN žádá Evropskou unii, aby vytvořila strukturovaný dialog s osobami s postižením a jejich zástupci, tedy zastupujícími organizacemi. Tak, aby byla zajištěna jejich neustálá účast na vytváření všech evropských politik a rozhodování, které souvisí s úmluvou. Jinými slovy, EU by měla jít nad rámec takového zapojení pouze ad hoc a e, účasti některých organizací. EU byla lídrem ve světě byla první regionální organizace, která touto úmluvu ratifikovala. Teď se ovšem musí stát lídrem v implementaci toho, co je obsaženo v úmluvě. Špatná implementace by z velké části oslabila celý rámec lidských práv. EU si musí vytvořit skutečnou strategii, pomocí níž implementuje umluvu CRPD. Evropská strategie pro lidi s postižením na roky 2010 až 2020 byla přijata předtím, než EU uzavřela umluvy eh, CRPD. A tento rok došlo pouze k revizi místo vytvoření skutečného akčního plánu eh, pro další implementaci CRPD. A to mi dělá obavy. Také je tady znepokojivý trend takový, že nebereme e, lidská práva vážně. EU by udělala krok zpět, kdyby toto bylo vráceno zpět na DG pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Horizontální směrnice je stále na stole v radě a to znamená, že 8 milionů lidí s postižením jsou diskriminováni na základě věku, sexuální orientace, náboženství a nejsou chráněni eh, ve všech oblastech života. Takže žádáme o rychlé přijetí navrhované směrnice, které je v souladu s úmluvou. Radce EU na uprchlickou krizi nevycházel z přístupu, který by se odvíjel od lidských práv. A EDF má velké obavy týkající situace osob s postižením, které se dostávají do Evropy. Musí být přijata opatření, pomocí nichž reakce EU na uprchlickou migrační krizi bude inkluzivní a bude respektovat eh, ta, tuto problematiku. Takže takováto doporučení by měla, by měla být přijata. Výbor doporučil aby se toto stalo součástí všech politik v oblasti migrace a uprchlíků. Také výbor doporučuje, aby byly přijaty pokyny pro ty členské státy, které nepostupují dostatečně, kde eh, postupy nejsou v souladu s eh, touto úmluvou. Navíc v rámci celé EU existuje velký počet osob s postižením, které nemají eh, právní způsobilost. Na národní úrovni osoby, osob s postižením eh, nejsou z právního hlediska uznávány a také jsou jim, eh, nebo jim nejsou přiznána práva eh, odvějící se z evropských smluv a legislativy, jako například přístup ke spravedlnosti, zboží a službám, včetně bankovnictví, zaměstnanosti, zdravotnictví a to včetně hlasování, vol, volby a účastí ve volbách a spotřebitelských právech. Výbor CRPD doporučil eh, ve svém dokumentu vytvoření minimálního sociálního eh, ochranného prahu a my toto také můžeme doporučit. Osoby s postižením byly nepřiměřeně ovlivněny eh, mm, změnami ve službách. Například jsme zaznamenali výrazné snížení standardů, zvláště úrovni, životní úrovně a také návrat k segregovaným institucím. Výbor doporučuje EU, aby navýšila eh, zaměstnanost na otevřeném pracovním trhu a také, aby se snažila bránit negativním dopadům úsporných eh, opatření. Je také nutné, aby všechny evropské fondy, včetně strukturálních fondů a eh, Evropského fondu pro vnější činnost, aby všechny tyto fondy byly použité, snažili se podpořit implementaci úmluvy v členských státech, ale i ve třetích zemích. Evropské prostředky se nesmí používat za účelem financování renovace nebo stavění, nových stavění, vytváření segregovaných segregovaných škol či rezidenčních institucí. A k tomu teď dochází všechno. všechny platby, které jsou prováděny a porušující CRPD, by měly být zrušeny. Nakonec EDF vítá zveřejnění e, Evropského zákona o přístupnosti, což je znak zapojení e, komise do této problematiky. Má to obrovský potenciál Takže vítáme tedy tento e, zákon, který ukazuje, že komise chce zvýšit přístupnost e, zboží a služeb v rámci celé EU. Má to obrovský potenciál. EU může díky tomu e, více zhodnotit životy osob s postižením. Nicméně, pokud by tento zákon, Evropský zákon o přístupnosti, se měl stát klíčovým zákonem pro implementaci úmluvy, musel být úmluvil plnit. Opakuje, musí plnit eh, všechny ustanovení úmluvy. A ten dokument má několik nedostatků, například pokud je o článek 9 úmluvy. rozšíření rozsahu působnosti by bylo jedno z hlavních zlepšení, které by vedlo k tomu, že eh, přístupnost služeba a eh, výrobků bude skutečně realita. Takže na závěr žádáme Evropský parlament, aby se stal lídrem při implementaci závěrečných poznatků. Výbor OSN vydal doporučení, které vedou EU k tomu, aby se stala ambiciozní a plně uplatňovala úmluvu. Zaměřují se na potenciál EU e, ve všech oblastech a my očekáváme, že parlament si přijme, si e, stanovuje stejný přístup, tak e, abychom mohli na této problematice spolupracovat. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji panu Klárkovi. A jako poslední bude hovořit paní Nataša Kazačkin, koordinátorka pracovní skupiny pro vnitřní politiku EU v oblasti lidských práv ze sítě pro lidská práva a demokracii. Je analytičkou v oblasti e, lidských práv Institutu pro otevřenou společnost. Takže paní Kazečky, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám také za pozvání na výbor LIBE. Jak už zaznělo, já tady dnes budu hovořit jménem organizace, nevládní organizace, která sídlí v eh, Bruselu, zaměřené na lidská práva a demokracii. Je to konkrétně skupina zaměřená na interní politiku. Skládáme se z 20 nevládních organizací, které působí v oblasti lidských práv, včetně celých, celé sítě sociálních eh, nevládních organizací. Ty zastupuje sociální platforma a máme obrovskou expertizu v oblasti lidských práv. Spojili jsme se, máme jeden společný cíl a sice posílit EU jako aktér eh, zastupující lidská práva nebo hájící lidská práva. Po dohodě se sekretariátem už nebudu opakovat to, co uvedli kolegové například k právu menšin, ale spíše se budu snažit nějak zhrnout dnešní diskuzi a to tak, že se vyjádřím k obecnějším institucionálním otázkám. To naváže na první panel. Vyjádřím se nejprve k doporučením o e, občanské společnosti a potom k té strategii e, pro lidská práva. Před dvěma dny, a to zmiňoval zástupce komise, uspořádala komise zasedání v rámci něhož měla být eh, spuštěna nová skupina na vysoké úrovni, která bude bojovat proti eh, rasismu a různé, různé netoleranci. Je velice důležité, že od začátku byly zapojeny do tohoto nevládní organizace a byly velice dobře zastoupeny v ten konkrétní den, takže se eh, vedla velice interaktivní diskuze. Já bych chtěla dnes na výboru Libe říci, že máme stanoveny postupy, protokoly a tak dále, i praktická omezení, ale bylo by asi dobré eh, pořádat zasedání tak, aby poslední panel nebyl složen pouze ze zástupců nevládních organizací. Mezi všemi organizaci, organizacemi se šíří obava v tom smyslu, že prostor ponechaný nevládním organizacím se zmenšuje. Zaznamenali jsme různé kampaně v Polsku, Maďarsku, Litvě proti nevládním organizacím, které se snažily například omezit eh, právo zhromažďování jménem národní bezpečnosti ve Francii, Španělsku a aktéři občanské společnosti byli různým způsobem omezováni, zvláště takoví, kteří se snažili pomoci žadatelům o azyl a eh, uprchlíkům, kteří se dostávali například na řecké ostrovy. Také nám dělá velké eh, obavy to, že demokratická kontrola se snižuje a také nedostatečná transparence, transparentnost. Například navrhovaná Evropská směrnice o boji proti terorismu, která se teď projednává v parlamentu, byla předložena, aniž by bylo provedeno ze strany Komise posouzení dopadu a radou to prošlo velice rychle. Návrh eh, nového, nový návrh o e, azylu byl velice utajen celý ten proces a podle mě je velice důležité, aby EU vedla skutečný dialog s občanskou společností. To by měl být eh, klíčový rys vytváření politik. Tam spadá eh, skutečná konzultace, měl by se na to ponechat dostatečný, dostatečný čas, tak aby se občanská společnost mohla vyjádřit. Potom to znamená, že společně se budou vytvářet eh, zasedání a jejich pořad jednání a také se bude nějak navazovat na evropské kroky, tak abychom věděli, co se děje. Aby komise nes aby EU nesla svoji odpovědnost. To nezaznělo během prvního panelu, takže jsem to chtěla zmínit. Také je důležité vytvořit vhodné prostředí pro nevládní organizace tak, aby se mohly zapojit a aby byl respektován právní stát. V Invaltově zprávě se žádalo o to, aby byla e, explicitně uznána úloha e, občanské společnosti ve všech e, mechanismech právního státu a také by to mělo být kritérium pro, pro hodnocení respektování e, zásad právního státu v členských státech. Také jsme žádali o dialog s občanskou společností, tak abychom mohli, aby se to odrazilo tedy v závěrech rady, v chartě i v dalších dokumentech. Musím říci, že navzdory velice otevřenému a inkluzivnímu přístupu nizozemského předsednictví vůči nám, a to bylo extrémně hodnotné, jsme zklamáni. Jsme zklamáni, že se toto nepodařilo do závěru dostat, závěru rady. Pokud je o komisi, tak do záznamu chci uvést, že jako skupina jsme žádali o to, aby bylo uspořádáno zasedání s místopředsedou Timmermansem. Chtěli jsme s ním eh, projednat obecné názory a strategie, pomocí nichž bychom mohli posílit EU jako aktér eh, hájící lidská práva. A tím se dostávám k druhé části, která se týká strategie pro lidská práva. Abychom se vyhnuli kritice, kterou často slýcháme, chci zdůraznit to, že výzva vytvoření strategie samozřejmě nespočívá v tom, že má být vydán nějaký papír. Tak eh, jak by se to možná mohlo vykládat. Ani nám nejde o to, ani bychom eh, odchýlili celou tu konverzaci od snahy dosahovat výsledku. To rozhodně ne. Nejde nám o nějakou abstraktní diskuzi, která se bude soustředit na proces. Ne, jde o pragmatickou výzvu, která vychází z naší dlouhé zkušenosti, kterou máme v oblasti lidských práv. Jde nám o to, abychom posílili kroky EU, pomocí nichž budeme chránit, respektovat a také, a to je velice důležité, říkal to Olivier de Sutter, pomocí nichž budeme hájit lidská práva v Evropě. Na tom zasedání na vysoké úrovni, které jsem zmiňovala, proběhlo před dvěma dny, jeden účastník, to bylo podle mě zajímavé, poznamenal, že když se podíváme na všechny ty zkušenosti a znalosti, které máme zhromážděny v tom sále z členských států, nevládních organizací, OSN, eh, Rady Evropy, EU a tak dále, tak tam byl zastoupen, eh, byly tam eh, k dispozici všechny znalosti, expertíza v tom, jak bojovat proti tomuto problému. To nám neudělalo dojem, ale teď šlo o to, jak toto proměnit ve skutečnost. A to je pravda. My musíme samozřejmě spojit eh, zdroje, které máme, a těch máme hodně, máme různé možnosti, jak podporovat tyto kroky, a to by mělo být hlavním cílem EU. A mělo by to být také jasně uvedeno. Včetně snahy o koordinaci eh, všech tří institucí a také prostřednictvím různých politik. Pokud je o koordinaci mezi jednotlivými institucemi, je zajímavé podívat se například, jak iniciativy Rady a komise eh, usilující o podporu právního státu v Evropě jsou od sebe naprosto odděleny. Komise vytvořila čistě eh, interní rámec, pomocí něhož chce monitorovat a také zajišťovat existenci právního státu v členských státech. To teď máme eh, před sebou na stole. Tak dialog v radě byl veden jako něco úplně odděleného a čistě politického. Jak říkali uh, nizozemští předsedové pracovní skupiny, vychází to z integračních modelů v Evropě a nejenom, že to bylo naprosto odděleno od komisní práce, která proběhla v Polsku, ale také to bylo úplně odděleno od jakékoliv politické diskuze o migraci a azylu na úrovni EU. To vysílá takový trochu zmatený signál. Není jasné, v čem má Evropa priority a také to snižuje dopad eh, těchto jednotlivých snah. Z toho důvodu velice vítáme opakované výzvy parlamentu, tady se to mimochodem eh, objevuje i v, v tom návrhu Inbeltovy zprávy, o vedení interinstitucionálního dialogu a koordinaci všech činností eh, jednotlivých evropských institucí. Opravdu doufáme, že se to znovu objeví a zdůrazní v té nadcházející zprávě o ehm, lidských právech, základních právech. Také vítáme rozhodnutí Evropského parlamentu jmenovat konkrétní země tam, kde je to nutné, Tady mám na mysli usnesení CIA a také usnesení Maďarsku. Žádáme parlament, aby takto postupoval systematicky, eh, samozřejmě pouze tam, kde je to relevantní, není to relevantní úplně vždy, ale ve zprávách, kde to relevantní by to mělo být. A poznamenávám také, že ve zprávě komise o chartě není konsistentní signál. Někde se to tam zmiňuje, některé členské státy jsou uvedeny, tam, kde jde o porušování azylového aky a tam, kde, se zase, eh, tam, kde jde o diskriminaci Romů, eh, vyjmenovány země nejsou. Pokud je o interinstitucionální koordinaci a také přístup jednotlivých institucí, musí být vyvinuto veškeré úsilí a o to žádáme, aby byla stanovena společná odpovědnost. Musíme se snažit dosáhnout změny eh, v reálu a také si stanovit konkrétní cíle, které budou definovány na základě evropských eh, i mezinárodních rámců společně. To je jediný způsob, jak zajistit koherentní a obsáhlou eh, akci nebo kroky na úrovni EU, tak aby to opravdu mělo přidanou hodnotu. Ještě stručně několik příkladů k tomu, jak jsou od sebe odděleny jednotlivé činnosti abych uvedla něco konkrétního. A zase se budu odkazovat na to zasedání před dvěma dny o boji proti rasismu a násilí. Ty strašné, eh, ten strašný útok v Orlandu byl jednomyslně odmítnut. Nicméně Rada ani komise, ani občanská e, společnost nežádali o revizi existujících právních předpisů o nenávistných projevech a nikdo si, nepřijal jako záv- nikdo si nedal jako závazek e, prioritu odblokování diskuze o té horizontální směrnici o boji proti diskriminaci, protože ta nám zajistí e, boj proti diskriminaci ze sexuálních důvodů ve všech oblastech, nejenom pokud je o zaměstnání. Také jsme tam zhlédli velice znepokojivé video o tom, eh, kde byl romský chlapec zbyt a e, urážen z toho důvodu, že ten chlapec urazil uh, bílého muže, říkal, že jsou si rovní a ten člověk říkal, chcete tím říct, že já jsem Rom a zbyl jej. Všichni byli šokováni, ale chybí nám od Rady komise nějaké pravidelné prohlášení, uh, které by byly proti takovýmto útokům. Útokům proti Romům, kteří jsou často obětmi. Musí se to říkat znovu a znovu. Musíme říct, že když jde o naše práva, lidská práva, jejich zajištění, tak jsme všichni Romové. Abychom vytvořili uh, hluboce zakořeněné politiky bojující proti takovéto nespravedlnosti, musíme k tomu přistupovat systematicky. Vyslechli jsme si také příspěvek eh, UNHCR eh, o uprchlících a o tom, jaké problémy tady panují, ale zase pouze jeden stát, a to bylo Řecko, to propojilo s současným vývojem, se současně vytvářeným zákonem o migraci a azylu. Nakonec jsme si vyslechli e, různé informace o diskriminačních postupech proti muslimům, e, konkrétně se to týká Francie a tady zase nová směrnice pro boj proti terorismu, která se teď projednává, nezajišťuje provádění takových eh, kroků, které by, které by nebyly, které by nepoškozovaly lidská práva. Všechno by se samozřejmě nemělo řešit najednou, to neříkám. Strategické kroky musí být eh, zajištěny, pardon, musí být zacíleny a musí být eh, stanoven přesně časový rámec. Nicméně teď neexistují žádné přesvědčivé závazky na úrovni EU v oblasti lidských práv. Nějaké iniciativy EU máme, které jsou explicitně nazvány pro lidská práva, například ta skupina na vysoké úrovni, ale potom i jiné politiky, například v oblasti spravedlnosti a vnitra, se to nezohledňuje. A konkrétně články 2 a 6 smlouvy, kde se stanovují základní zásady EU a závaznost charty, tak na základě tohoto by EU měla vytvořit strategický plán, pomocí něhož zajistí, že kroky ve všech politikách budou respektovat eh, základní lidská práva. Od samého začátku eh, vytváření těch politik až po implementaci a eh, vymáhání. Blížíme se k přeskumu uprostřed období v rámci nové komise a vyzýváme tedy parlament, aby se v rámci nové zprávy snažil prosadit takovýto rámec. Děkuji. <clears throat> Uh, Děkuji vám mnohokrát, paní Kazačkine, za velice užitečnou prezentaci. Teď je prostor pro debatu, pro otázky a odpovědi. Máme jednu žádost o slovo. Pan Sogor. Prosím. Děkuji. Je to spíš komentář k první prezentaci k paní Maloji. On je to nutně problém, jak přesvědčit parlament, radu a komisi, že podobně jako romská strategie, která existuje, bychom měli alespoň mít zprávu z vlastní iniciativy o menšinách, včetně mimo jiné Romů. Samozřejmě nechci porovnávat národnostní a etnické menšiny, ale k věci. Když dovolíte, odcituji jednu větu z parlamentního dokumentu. Týká se to toho, co jste říkala o tom, že neexistuje politická vůle. Doporučení Rady pro rámcovou umluvu, aby byly národnostní menšiny začleněny do národní legislativy. Potenciál práva EU je nenaplněný Vzhledem k tomu, že nám chybí systematické pokusy provádět stávající kompetence na implementaci závěry rámcové úmluvy Rady Evropy o začlenování národnostních menšin, včetně mimo jiné hodnot, které jsou zakotveny v Chartě základních práv EU. Je to hlavně kvůli chybné perspektivě v tom smyslu, že si lidé myslí, že Evropské unii chybí kompetence tvořit legislativu o právech menšin. To není pravda. Odstranění tohoto nedorozumění a požadování od komise toho, aby připravila studii, kde bude uveden seznam jednotlivých právních studií ohledně ochrany eh, práv národnostních menšin a menšin obecně v EU, by bylo prvním krokem k implementaci tohoto usnesení parlamentu z 8. září 2015. Možná to je důvod, proč pan Timmermans nemohl přijít, protože od září neměl zatím ještě dost času, aby ten dokument předložil. No, doufejme, že snad letos bude mít dost času, nebo snad příští rok, eh, na to, aby nám ten dokument předložil. Děkuji. Děkuji vám. Pan Jurek. Děkuji. Já jsem chtěl podpořit to, co říkal Sodor Čada o menšinách, národnostních menšinách v řadě zemí Evropy. Je to problém, který existuje už století, dokonce déle. Nicméně velmi často instituce Evropské unie nechtějí řešit tyto problémy. Jsou země, kde se lidé nemohou podepsat abecedou, kterou používají ve svém rodném jazyce. To mně připadne úplně nepochopitelné. Evropská unie to prostě, prostě bere takovouto jakobínskou koncepci státu jako samozřejmost. Řeknou, to jsou vnitřní věci, nás to nezajímá, vyřešte si to sami, jsou to tradiční menšiny. Já myslím, že všechny otázky je potřeba řešit spravedlivě a při respektu lidské důstojnosti. Byl bych ale proti používání nejasného a dvojznačného jazyka, když kategorizujeme menšiny. To, že je někdo menšina, ještě neznamená nic jiného. Prostě každý má právo na to, aby, byla jeho, aby bylo jeho soukromí um, uznáváno. Například, když si někdo deklaruje polygamistou, tak je menšinou, ale to neznamená, že musí mít stejná práva jako monogamní rodina, ve které máme v Evropě zajištěna práva žen. To je prostě základ eh, instituce zajišťující rovnost naší rodině. To prostě není stejně cenný názor jako monogamie. Ano, prostě třeba máte lidi, kteří přicházejí a mají oddací list eh, s více osobami. Mají eh, s těmi zeměmi třeba Velká Británie diplomatické vztahy, ale to ještě neznamená, že uznají polegami ve svém vlastním právu. A my máme právo měnit, bránit kulturní hodnoty, které považujeme nejenom za vlastní, ale za univerzální. Je to naše právo a je to náš závazek. Takže chraňme lidi, pokud je to v zájmu spravedlnosti, ale ne pod záštitou, že každá skupina, která chce spochybnit tu či onu kulturní skupinu, se a, prohlásí za menšinu a bude chtít zvláštní ochranu ze strany institucí Evropské unie, či ve státě nebo proti státu. To, co pan Clark hovořil o dětí s Downovým syndromem, tam tak chci říci, že to je opravdu dramatický problém. Protože v řadě našich zemí, a bohužel tedy musím říct, že i v mé zemi, se spochybuje vůbec právo dětí s Downovým syndromem se narodit. A často jsou potraceny, protože by jaksi nebyly plnoprávným člověkem. A pokud už přežijí, tak jsou sice chráněny, ale před narozením jsou vnímány jako nežádoucí dítě a že nemají právo na narození. Je to v podstatě na rozhodnutí jejich rodičů zdali rodičům vyhovuje toto konkrétní dítě nebo ne, a to je přece nelidský přístup. Já chápu, že to nic nemění na tom, co říká Evropská komise, ale neměli bychom tady mít úplně klidné svědomí, protože v řadě našich zemí se to děje prostě podle práva, které uznalo svobodu volby, jestli se dítě s Downovým syndromem narodí nebo ne, to je prostě jedno z lidských práv některých členských států. A já myslím, že v této diskusi je především potřeba vystupovat z univerzálnějších základů, říci si, jaké normy chráníme, co je základem spravedlnosti. To je první věc. A za druhé, je si potřeba být více vědom toho, že to, že máme většinový názor, neznamená, že náš názor je nutně správný. Paradox je v tom, že nejčastěji hovoříme pouze o těch menšinách, které mají silnou podporu ve většině. Jiné menšiny, které jsou skutečně osamoceny, o těch často mlčíme. Děkuji. Jurek. Eh... Děkuji vám, pane Jureku. Tak, na závěr bych eh, ráda té debatě vystoupila i já jako poslankyně a budu mluvit polsky. Já, já bych velmi ráda upozornila pouze na jednu věc. Menšina, která je menšinou, má daleko složitější situaci než většina. Vždy. V každé společnosti. Přirovnám to ke dvěma dcerám. Mám dvě. Jedna je starší o 15 let než druhá. A ta mladší vždy vyžadovala daleko větší péči. A to až do chvíle, kdy dospěla. A kdy byla plnoletná. Plnoletá. A to samé je to i s menši, menšinami. Nemůžeme se hádat o tom, kdo má pravdu. Musíme mít na mysli, že každá menšina, lidé s postižením nebo ostatní, si vyžadují zvláštní péči. Dneska jsme o tom hovořili během dnešní rozpravy a myslím si, že se k tomu ve výboru Libe budeme v budoucnosti vracet. Takže vám ještě jednou děkuji. A Vím, že Evropská komise by ráda vystoupila v této diskusi. Paní Sinat Bukert, prosím, máte slovo. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já nemám žádnou otázku, jenom pro vaši informaci. Za prvé, panu Patu Clarkovi jsem chtěla říci, že Evropská komise pochopitelně souhlasí s tím, co říkáte, že tedy strukturální fondy by měly být v souladu s NCRPD a za listinou základních práv. Tyto fondy se eh, investují za sdílené odpovědnosti komise a členských států s tím, že komise provádí kontroly kontrol certifikačních orgánů, auditních orgánů a řídících orgánů členských států. A pro vaši informaci jsem chtěla říci, že v červenci byl vydá, bude vydán Evropskou komisí výkladový dokument týkající se řízení evropských strukturálních investičních fondů v souladu s listinou základních práv. Potřebujeme vyšší povědomí o tom, že existují tyto pokyny, jakmile tedy budou vydány, a budeme spolehat i na nevládní organizace, že nám napomohou s zvyšováním povědomí mezi aktéry členských států, tedy mezi certifikačními auditními a řídícími orgány členských států. A nyní k paní Kazačkine. Velmi dobře jste si povšimla toho, že v té výroční zprávě ta řízení pro porušení pravidel vedou k tomu, že v některých případech poukážeme na členské státy konkrétně a v jiných ne. Ale je zatím určitá konzistentnost, kterou možná na první pohled nevidíte. A spočívá v tom, že jakmile dojde k tomu, že Evropská komise vydá tiskovou zprávu k danému řízení, kde se jmenuje daný členský stát, tak potom zmiňujeme ten členský stát i my. V těch případech, kdy není žádné oficiální sdělení či tisková zpráva, tak členský stát jmenujeme pouze jako jeden členský stát. Doufám, že to situaci vyjasnilo. Děkuji. Profesorka Maloj by ráda odpověděla na tu otázku. Děkuji, ano. Panu Segorovi bych ráda zmínila. Vy jste hovořil o výroční zprávě o národnostních menšinách. Region, ve kterém vycházíme, ze kterého vycházíme v Německu, tam regionální parlament na každé schůzi vydává výroční zprávu o menšinách, které jsou uznány Německem. Tři z nich jsou ve eh, Štyrsku, ve Šlezvěcko-Holštinsku zastoupeny. Jedná se tedy o společné úsilí. I my, i nevládní organizace se do toho zapojujeme, pokud chceme. Co se týče kompetencí, tak vy jste odkázali ke zprávě, kterou, o které velmi rád budu hovořit také, především co se týče určitých hmotných práv v oblasti kultury a vzdělávání. Pan profesor Desusa zmínil, že by mohly být v této fázi provedeny. A co se týče pana Jurka, vy jste hovořil o jednom z kulturních práv, které by mohla Evropská unie převzít jako univerzální právo a týká se všech členů společnosti a konkrétně vlastní jméno ve vlastním jazyce. Já jsem neměla čas o tom hovořit, ale je to téma v řadě států. My to sledujeme je to ve zprávě, kterou jsem předala sekretariátu tohoto výboru, protože nám to působí obavy. Je to důležité pro menšiny, že by tedy měli právo se zachovat vlastní kulturu a identitu. Takže by se to možná mohlo řešit v Evropské komisi Mohlo by se to třeba stát začátkem eh, prosazování větších práv menšin. A nakonec jsem chtěla ještě říci, že zdali ten menšinový názor je správný nebo nesprávný, to je subjektivní pohled. Chtěla jsem jenom připomenout, že je důležité, aby každý hlas dostal prostor v demokracii. Jestli má pravdu nebo nemá, to je na posluchači. Všechny komunikační kanály by měly být otevřené, všichni by měli mít hlas. To neznamená, že všichni vyhrají, ale všichni by měli mít možnost se vyjádřit. Děkuji. Ano, to byl velmi dobrý závěr této rozpravy. Já bych vám všem velmi rád dal poděkovala. Chci poděkovat panelistům za velmi zajímavé příspěvky. Určitě to bude inspirovat další práci Evropského parlamentu, takže ještě jednou děkuji, děkuji za rozpravu a děkuji vám všem.